Ladies and gentlemen, please be seated. We start immediately. Uh, very warm welcome this morning. Dámy a pánové, srdečně vás vítám dnes dopoledne na naší schůzi. Já bych vás chtěla informovat o tom, že naše schůze je na internetu a mm, k dispozici je tlumočení pro stále členy tohoto výboru. A nyní bych vás chtěla požádat o schválení programu, pokud nebudete mít žádné námitky, pak budeme považovat za eh, program za schválený. Nemám žádné sdílení předsedkyně. Já bych ráda také schválila zápis ze schůze 24. března a máte čas vyjádřit své námitky do konce dnešní schůze, to znamená do pozdního odpoledne. Pokud eh, nebudou předloženy žádné námitky, pak budeme považovat zápis za schválený. A nyní bych chtěla přejít k bodu číslo čtyři na programu dnešního jednání. Vítám mezi námi pana Grahama Tahvilmota z Evropské komise a paní Angela Liberatore z Evropské výzkumné rady. Tématem našeho prvního bodu je veřejné slyšení na téma provádění programu pro výzkum v otázkách předcházení konfliktům a budování míru. Pan Wilmot z generálního ředitelství pro vnitro a migraci nás nedávno informoval o programu Horizont 2020 a o oblasti eh, bezpečnosti v rámci tohoto programu a také další prezentaci bude mít paní Angela Liberatore. Bohužel další panelisté nejsou k dispozici. Paní Liberatore také bude hovořit, tak říkající jménem pana Ke Raudren. Na, a také mezi námi měl být dnes pan De Vries a měl nás se svý, seznámit se svými názory. Bohužel není zde s námi, protože musel na akutní operaci očí. Takže to je nám velmi líto. My bychom chtěli okamžitě začít a nyní dávám slovo panu Vilmotovi. Dobré ráno, kolegové, vážení poslanci. Jsem rád, že mám eh, příležitost pohovořit o našich aktivitách v oblasti eh, prevence konfliktu a těším se také, že si vyslechnu vaše názory a očekávání. Eh, rád bych řekl něco o horizontu 2020, proč vedeme tuto činnost, potom se vyjádřím k jednotlivým konkrétním probíhajícím projektům a potom se zaměřím na budoucnost, to znamená, co předpokládáme, že bude následovat v následujících pěti letech. Pokud jde o eh, historii, tak eh, před nedávnou dobou, před několika týdny, byla přijata Evropská agenda k bezpečnosti, která zahrnovala několik otázek i výzkumu a bylo tam uvedeno, že je potřeba, aby vnitřní i vnější rozměr bezpečnostní politiky pracovali v určitém tandemu společně. Jak vnitřní bezpečnost, tak globální bezpečnost jsou propojeny a vzájemně na, sebe, na sobě závisejí. Takže je potřeba, abychom. Omlouvám se za velkou rychlost. Takže je potřeba, abychom propojili vnitřní i vnější <clears throat> rozměry bezpečnosti. E, naším cílem je tedy kombinovat oba tyto elementy při plánování a e, provádění bezpečnostní politiky. Právní východiska jednak je to smlouva, která e, umožňuje Evropské unii být aktivnější v oblasti mírových operací a budování míru po celém světě. Je celá řada asymetrických konfliktů a Obětmi jsou civilisté, zejména v občanských eh, válkách, často jsou to ženy a děti, což představuje humanitární hrozby. A je to také hrozba pro eh, evropskou vnitřní i vnější bezpečnost, protože ekonomické a politické problémy a právě občanské války vedou k eh, extremismu, radikalizaci a terorismu. Tyto Toto se odráží v samotné smlouvě o Evropské unii a z toho vyplynula diskuse o nařízení Horizon 2020 a v tom hrál parlament klíčovou úlohu, aby e, toto nařízení skutečně zajistilo podporu vnější bezpečnostní politiky, včetně prevence konfliktu a budování míru. To je tedy ten, to právní výcho, východisko nařízení Horizont 2020 smlouva a ta posledně nedávno přijatá agenda eh, bezpečnosti. Není to pro nás úplně nová eh, mm, oblast. V rámci FP7 jsme měli takové projekty s, tou vnějším, s tím vnějším rozměrem. Máme zde eh, pokračující aktivity v oblasti odstraňování nášlapných min na Balkáně, v Africe, aktivity po zemětřesení v Haiti, Eh, práce na přípravě zásahových jednotek, které mohou zasáhnout po takovýchto událostech eh, v oblasti lékařské péče a eh, hygienické péče. Nyní ta vnější, ten vnější rozměr, ta vnější dimenze je formálně součástí našeho mandátu a pracovní program na uh, léta 2014 a 2015 uh, eh, se týká čtyř témat v reakci této vnější politiky. Jednak uh, Eh, sledovat humanitární eh, mise a rozvíjet operační platformy pro civilní operace. A pak jsou tady dva, dvě témata, která mají dosti dlouhý název. Jednak vývoj společného výcviku a e, přípravy, výcvik personálu a poslední nalezení nástrojů k tomu, abychom posílili naše kompetence a náš potenciál v této oblasti. Toto není něco teoretického, jsou to věci, které by měly víc, vést k praktickým výsledkům. Spolupracujeme s členskými státy a spolupracujeme také s kolegy e, v ESVČ, tak abychom naplnili potřeby konečných uživatelů. Jeden z těchto eh, projektů či jedno z těchto témat je mm, eh, Eh, je zapracováno do výzvy k výzkumným projektům za rok 2014. Zatím nemáme výsledky, protože byly teprve podepsány ty výzkumné smlouvy, ale ty eh, partneři těch projektů vypadají velmi slibně. Jsou to neziskové organizace, které se pracují v Ukrajině, Jemenu, na Mali a v Gruzii. A to jsou tedy ty konkrétní konkrétní partneři a pokud budete mít zájem o konkrétní výsledky těchto projektů, jistě vám rádi vám je sdělíme. Jaký je náš tedy výhled do budoucnosti? Budeme se zaměřovat během celého horizontu 2020 na eh, ten, eh, tu, ten vnější rozměr a chceme předložit výsledky prvních několika projektů, včetně konkrétních ukázek těchto výstupů. Eh, můžeme, bude, můžeme podpořit rozvoj prototypů a rozvoj systémů, ne samotný nákup. Eh, podstatným nástrojem je pro nás právě komerční Eh, zajišťování opatřování, ale něco nového je, že koneční uživatelé a jejich potřeby jsou skutečně v centru pozornosti, abychom mohli přijít s užitečnými a konkrétními výsledky. Jde o to, aby ty průmyslové podniky vyvíjely takové technologie, které jsou užitečné pro ty uživatele a eh, což povede také k rozvoji těch odvětví a posílení konkurenceschopnosti. schopnosti. Eh, hovořím zde o tom tak eh, obsáhle, po, eh, pokud budeme mít skutečně zapojeny všechny, proto abych vysvětlil, že je potřeba zapojit všechny aktéry, to znamená jednotlivé státy, výzkumné instituce, zástupce odvětví při realizaci těchto eh, projektů a myslím si, že vy, protože máte kontakty ve svých zemích, eh, v těchto odvětvích budete moci na pomoci rozvoji těchto <clears throat> projektů. Děkuji za pozornost a těším se na eh, následující diskusi. A <clears throat> děkuji a nyní předávám slovo paní Liberatore. Dobrý den, dobré ráno, děkuji za slovo. Jsem eh, ráda, že mohu dnes eh, zde eh, vést vlastně svoji prezentaci. Budu hovořit o Eh, budu hovořit o výzkumu v oblasti eh, humanitních a společenských eh, věd v rámci programu, který se skutečně věnuje kolaborativnímu výzkumu a budu hovořit o tom, jak se historicky vyvinula tato fáze našeho společného projektu a navážu na to, co měl říci kolega Kerokan, který zde dnes není, takže i o jeho um, oblasti se zmíním a budu uh, se zmiňovat o tom, co uh, Evropská rada pro výzkum Eh, dělá v takovém tom zcela otevřeném novém výzkumu a chci hovořit s vámi o mm, možnosti zapojení všemožných výz, typů výzkumu a výzkumníků. Velmi často se špatně vnímá to, že uh, Eh, taková ta výzkumná zvědavost není vhodná pro výzkum v oblasti diplomacie a holistický výzkum, ale eh, naopak spousta výzkumů, spousta objevů eh, v historii právě takto vznikla, že byly motivována určitou zvědavostí, kuriozitou a vedly potom k širšímu uplatnění. Takže několik takových příkladů mohu uvést, tak abyste, eh, aby vám bylo patrné to portfolio, které má Horizont 2020. A potom, eh, jak to vzniká od toho základního výzkumu k aplikovanému výzkumu. A i ten základní výzkum může vést k těm konkrétním výsledkům, které potom jsou zajímavé pro konkrétní politické využití, uplatnění eh, něco k té, tomu historickému eh, vývoji, jak se rozvíjel rámcový program, který vznikl relativně relativně brzo a brzo se začala Evropská komise věnovat eh, výzkumu v oblasti eh, prevence konfliktů. To byl pátý rámcový program, eh, kdy probíhal tento výzkum v tom pátém rámcovém programu v oblasti humanitních věd, kdy jsme začali se čtyřmi projekty, které se zabývaly tématem řízení a managementu v oblasti vnějších vztahů. Provedli jsme Začalo to výzvou eh, k výzkumným proje, pro výzvou, k výz, předložení výzkumných projektů. Jeden tento projekt vedl Christopher Hill, který je velmi eh, uznávaným vědcem v oblasti sociálních věd a eh, vznikla síť k Foreign Policy Governance, tedy um, v rámci toho eh, FP5 eh, probíhala tato síť, nebo fungovala tato síť, včetně, eh, včetně slyšení zde v parlamentu ve spolupráci s Relexem, který byl předchůdcem ESVČ. Eh, v rámci FP6, rámcového programu 6, jsme navazovali na to, co probíhalo v rámci FP5 a Evropský parlament rozvíjela se ten původní eh, program a Evropský parlament velmi napomohl a napomohla také Evropská komise a byla zde právě snaha o to vést výzkum v oblasti prevence eh, konfliktů a budování míru. Byly financovány velké projekty. Jeden je vám dobře známý eh, mikro analýza násilných eh, konfliktů. Většinou se často zaměřují tyto výzkumy na eh, tu mikroúroveň instituce, vládní orgány. Tato analýza nám ukázala tu mikroúroveň, to znamená úroveň třeba domácností, eh, jak takové konflikty mohou vznikat a jaké Ehm, strategie potom na té mikroúrovni po těch konfliktech jsou přijímány, aby se společnost následky konfliktu vyrovnala. Další program v rámci, další výzkum v rámci FP6 se nazýval Challenge a byla to vztah mezi základními právy a e, plněním bezpečnostní politiky, zejména v oblasti vnitřní bezpečnosti. Takže není překvapivé, že v rámci sedmého rámcového programu také v rámci kolaborativního výzkumu eh, pokračujeme v těchto činnostech a to rozši- i byly tyto činnosti rozšířeny a ne- došlo nejenom k rozšíření do sociálních eh, eh, věd a společenských věd, ale spolupracujeme také s jinými programy. Například je tady, byla společná výzva v oblasti výzkumu životního prostředí k předložení výzkumných projektů. Eh, existují, jak možná víte, Eh, hrozby životního prostředí, které mají i bezpečnostní dopady v oblasti například klimatické změny a klimatické změny byly eh, zapracovány i do eh, bezpečnostní politiky EU a radou, byly též zmíněny radou OSN jako určitá hrozba. Takže máme společnou výzvu k předložení projektů. Mezitím těmi sociálními vědami a e, vědami životního prostředí e, v oblasti konfliktů, například v souvislosti s konflikty e, o vodu. Máme také společnou výzvu eh, s kolegy v rámci FP7 v oblasti výzkumu bezpečnostního. To je reakce na výzvu Evropského parlamentu a také občanské společnosti a dalších v tom smyslu, že je potřeba lépe integrovat socioekonomické aspekty a právní aspekty do výzkumu v oblasti bezpečnosti. Takže z tohoto důvodu vznikla tato společná výzva k předložení projektů. Eh, oblasti jsou demokratický dohled, eh, vnitřní a vnější bezpečnostní politika a dopady na ochranu lidských a práv a základních práv. V rámci horizontu 2020, tak jak říkal kolega Vilmot, eh, máme zde SC7, která se věnuje eh, výzkumu jak té vnější, tak té vnitřní dimenze. A pak je tu eh, SC6, tedy společenská hrozba, řekněme, nebo společenský problém ST6, který eh, tady přečtu ten název. Evropa v, mě, eh, v proměnlivém eh, světě, inovativní a inkluzivní společnost s tím, že toto je jakési klíčové téma, protože spadá pro čtyři direktoráty a jedenáct oddělení, takže ty diskuse a témata jsou velmi, ty diskuse jsou živé a vyplývají z toho další výzvy k předložení výzkumných projektů. Ten, ten první, eh, ta první výzva 2014-15, tam jsou některá témata, která jsou přímo relevantní k dnešní diskusi a pokud říkám témata, tak je to proto, že ta výzva platí až do konce eh, tohoto měsíce, takže nemáme ta témata všechna, proto říkám, některá témata jsou tam. Jedno z těch témat je eh, přeskoumání mechanismů za eh, krizových řešení ve světle nedávných konfliktů, to je jedno téma. Pak jsou tady další témata, která se zaměřují na důležité regiony, nový politický pořádek eh, v jižním a východním středomoří. Eh, návrh tohoto toto téma vlastním způsobem, eh, svým způsobem jak si předjímá či předvídá hmm. vývoj v tomto regionu. Pak je tu téma Evropská unie a východní partnerství se zaměřením na Ukrajinu, eh, krize vlastně ze začátku tohoto roku vlastně nebyla předvídána v té naší původní, eh, v těch původních eh, úvahách, nicméně tedy se ukázalo, že naopak ten výzkum zde bude velmi relevantní Další tématem jsou vztahy eh, s Tureckem a širší eh, záběr této eh, politiky, což zase je relevantní při práci na předcházení a řešení konfliktů a budování míru. To jsou tedy ta témata, která se vztahují k kolaborativnímu výzkumu v sociálních a e, humanitních e, vědách v rámci Horizontu 2020 e, v rámci rámcového programu 7. A v rámci té společenské hrozby či výzvy 6, to je ta inovativní společnost, tam byla integrována i práce k mezinárodní výzkumné spolupráci, která je součástí těch programů FP6, 5 až 7. To je výzkumná spolupráce s partnery mimo Evropskou unii, eh, činnosti, které například vedou k tomu, k eh, přidružení k horizontu 2020 některých důležitých eh, partnerů v rámci sousedství a posledním tímto přidruženým partnerem je Ukrajina. Možná jste slyšeli, že Ukrajina je tedy již nyní přidruženým členem rámcového programu eh, Horizon 2020 a příslušný pan komisař byl, eh, podepsal tuto smlouvu s, minister, s ukrajinským ministrem Další přidružené země jsou Moldavsko na východě a Izrael na jihu. Eh, Tunisko též požádalo o přidružení a také Gruzie žádá o přidružení k eh, programu Horizon 2020 to je to, čemu se říká science diplomacy, uh, diplomacie v oblasti vědy a výzkumu, která vede k praktické uh, spolupráci, ale má to dvojí účinek nejenom posílení té, té, té, té výzkumné složky, ale také to má ten účinek a ten uh, dopad, uh, a proto my to také vždy vyjednáváme ve společnosti s ESVČ, je to blížší větší angažovanost, větší zapojení, pozitivní zapojení těchto partnerů Eh, například právě cestou. Takže to má ty diplomatické či zahraničně politické eh, dopady, něco pozitivního, zapojení mladých výzkumníků a má to také strukturální dopad v tom smyslu, že to může na pomoci ekonomickému rozvoji v těch eh, daných zemích. Já, než jsem začala pracovat v eh, agentuře, jsem se podílela na těchto, více na těchto zahraničních spolupracích a měli jsme jakoby, jako jeden z našich eh, hlavních cílů tuto mezinárodní spolupráci se zeměmi Blízkého východu, eh, Středomoří. Tato platforma byla nedávno posílena nebo zahájena s tím, že pan komisař byl nedávno v Jordánsku koncem eh, března, přesně řečeno, a navštívil infrastrukturu Sezamy, což je mm, zařízení na Blízkém východě, které bylo vystavěno jako CERN a jak víte, CERN vznikl v Evropě po druhé světové eh, válce jako výzkumný projekt posílení míru a nyní takový podobný projekt funguje i na Blízkém eh, východě. Takže to jsou zajímavé eh, aktivity, není to přímo, netýká se to úzce řešení a předcházení konfliktů či e, budování míru. Není to úplně přesně to, ale takovým nepřímým způsobem a pomocí určitých měkkých e, dovedností e, toho, čemu říkáme diplomacie v oblasti vědy a výzkumu, což může samo o sobě přispívat k zmenšení konfliktů, zlepšení dialogu mezi věci i ne, tedy lajky eh, a můžeme, může se tím přispět k určité prevenci konfliktu, které by mohly nastat v budoucnosti. Takový je tedy ten obrázek, který jsem zde měla dnes prezentovat eh, za eh, sebe i za kolegu, který nemohl přijít v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje v rámci Horizontu 2020 a co tedy dělá naše organizace Evropská rada pro e, výzkum. E, já myslím, že e, se nyní můžu vědovat více té radě pro výzkum. Nejdříve bych možná měla uvést několik čísel abyste si udělali představu v horizontu 2020. Máme e, programy v objemu 80 miliard e, euro, i když tento balíček, ten Junckerův balíček, v důsledku Junckerova balíčku toto bylo sníženo, tak je to stejně největší, finančně největší e, objem Mm, peněz věnovaný na výzkum. Hor, uh, Horizont 2020, který je členěn na ty jedna, jedne, uh, na ty jednotlivé společenské uh, změny a z toho asi 38 miliard jde na ten uh, uh, společenský výzkum 2, 2% tohoto rozpočtu je věnováno na tu inovativní společnost, teď na to je věnováno asi 1,7% tohoto rozpočtu na tuto společenskou hrozbu či změnu. Z toho největší část tohoto rozpočtu jde na výzkum v oblasti zdraví, tedy takový, který má i bezpečnostní dopady, například v oblasti různých pandemí, jako je ebola. Aktivita v rámci eboli byla ve spolupráci s e, parlamentem schválena nedávno. Další e, velkým rozpočtovou položkou je e, energetika a potom doprava. Pak je tady pilíř Excellent Science, vynikající věda nebo význačná věda, to je 31% tohoto rozpočtu a Evropská rada pro výzkum um, má z toho 17%, čili z těch rozpočtových hledisek je toto velmi velký podíl na tom rámcovém programu a proto je dobré, že zde o tom můžeme dnes pohovořit. To znamená, že ten výzkum může probíhat vlastně v jakékoliv oblasti. Je to velmi neomezené. Jsou tady tři vědecké domény, protože je to výzkum, který je veden od spoda. Nejsou to, určité, konkrét, nejsou to určitá konkrétní témata, tak jak je zmiňoval Graham a já. A jsou to e, tři široké domény fyzické vědy, eh, Eh, sociální vědy a humanitní vědy jako druhá a life sciences jako třetí. Eh, v tomto rámci z humanitních a společenských věd tam můžeme zmínit některá konkrétní témata, která jsou relevantní pro to naše eh, téma a to představuje asi 20 rozpočtu, takže je to docela velká částka a velká část peněz věnována na tento výzkum. Když říkám, že financujeme výzkum, který jde ze spoda, který je veden nějakou eh, vědeckou eh, touhou po poznání, to se liší od toho kolaborativního výzkumu. Tady nedefinujeme předem témata. Eh, je to jednotliví výzkumníci, vědci či instituce přicházejí sami se svými nápady v rámci šesti eh, panelů, eh, které jsou různě rozděleny tematicky. Eh, kde mohou se vlastně ta škála těch témat po pohybovat od uh, historických přes psychologická témata až po různá uh, současně společenská. A to znamená, že vědecká rada vyhledává ty příslušné vědce a eh, vybírá jednotlivé projekty zase z toho přístupu od spoda, a na rozdíl od toho kolaborativního, kolaborativního výzkumu, kde se hodnotí kvalita, tady to je též kvalita, ale dalším um, uh, kritériem pro hodnocení je předpokládaný dopad, předpokládané uh, výstupy. Evropská Rada pro výzkum eh, má skutečně jenom tu vědeckou kvalitu jako hlavní kritérium. To neznamená, že by ten výzkum kvůli tomu neměl mít ty praktické dopady, že by měl být politicky nebo společensky nerelevantní, ale aby byl výzkum relevantní, musí sám o sobě být na té nejlepší a nejvyšší úrovni. Takže to je to první a základní kritérium, které používáme a jediné, které je v Evropské radě pro výzkum. Ale pokud třeba archeolog, a máme několik archeologických projektů, protože ta, to je oblast, která nespadá do těch kolaborativních, do těch, eh, do těch společenských eh, hrozeb, když máte archeology, kteří pracují v Sýrii nebo v Iráku, tak je všem jasné, že spolupráce archeologů mezi iráckými nebo syry, syrskými s evropskými archeology s cílem ochrany toho kulturního a historického dědictví, které je nyní cílem válečných útoků, mm, nestátních aktérů, někdy i státních tedy eh, aktérů, tak takový výzkum je určitě možná by se mohl původně jevit jako nerelevantní z hlediska politiky a bezpečnosti, ale nyní se ukazuje, že může být velmi relevantní, pokud chceme toto dědictví uchovat a je také relativ, re, relevantní proto, když chceme vést jakýsi dialog mezi námi a lidmi v, té, v tom regionu. To je jenom konkrétní příklad toho. Archeolozi eh, nejsou diplomaté, eh, nejsou bezpečnostní pra, eh, pracovníci, jsou to, jsou, nejsou, ne, nemysleli bychom si v první řadě, že to budou lidé, kteří nějakým způsobem mohou přispět k bezpečnosti bezpečnostní politice, ale mají tento dlouhodobý výzkum, který se nyní ukazuje, že určitým způsobem může být vlastně na čele snahy o potlačení či zabránění konfliktů či zmírnění dopadů eh, konfliktů tím, že uchová pro budoucnost eh, historické dědictví a kulturní dědictví. Mám tady konkrétní příklady několika dalších projektů, které eh, byly v rámci Rady pro výzkum financovány. Jeden se jmenuje Foresight a věnuje se o tom, jak časné varování lze využít nebo naopak nelze využít v tom, aby se zvládly oblasti konfliktů, eh, především v oblasti politických věd, abychom mohli eh, v této souvislosti dále vyvíjet systém časného varování a na základě toho analyzovat obsah toho časného varování a současně sledovat také osobní vztahy mezi těmi, kdo je zdrojem časného varování na straně jedné a tím, kdo by na něj měl reagovat, také determinuje to, zda bude nějaká reakce na takové varování. Na předchozím Ehm, slyšení jsme diskutovali, to bylo před pár lety, o genderu a konfliktech. A jedním z projektů, který je v současné době financován mm, z Evropské rady pro výzkum, ehm, je projekt Gender of Justice, eh, tedy eh, pro následování v souvislosti se sociální spravedlnosti, trestní stíhání eh, genderově motivovaného násilí. Eh, tady víme, že třeba k tomu patří zločiny v bývalé Jugoslávii, ale bohužel se objevují i další případy od Rwandy až po další oblasti a eh, později také v Iráku, v Sýrii a dalších místech. Další příklad, který bych ráda citovala a pak už svůj projev ukončím, je komparativní studie, jak lze eh, trauma z válečného konfliktu zvládat a institucionalizovat. Víme, že jednotky, které se podílejí na mírotvorné a mír zachovávající operaci, eh, prožijí nějaké trauma a mm, tyto eh, se pak musí řešit v souvislosti eh, s oblastmi konfliktu. A samozřejmě my se klademe otázku, jak pomáháme těm, kdo prožili toto trauma, ať to byli vojáci nebo civilisté. A zjišťujeme, že nastanou různé situace. Víme, že tito lidé eh, potřebují také psychologickou, psychiatrickou pomoc, eh, protože i odborníci se snaží věnovat právě eh, léčbě traumatu vzniklého, jak jako součást konfliktu, ale také i pro ty, kteří byli do toho konfliktu nějak zapojeni. A instituce a přístupy v této souvislosti lze různým způsobem koordinovat, anebo naopak nejsou dostatečně koordinovány v odstraňování následku traumat. Vidíte, že právě tento zvídavý výzkum od dola směrem nahoru může jistě nabídnout poznatky, eh, které jsou velice užitečné, proto jsem velice ráda, že jsem mohla být tady s vámi, ale právě tyto poznatky nám mohou výrazně pomoci dlouhodobě řešit tyto problémy, ale nabídnou také krátkodobou pomoc. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Já se domnívám, že tyto prezentace byly mimořádně zajímavé. Mám tady řadu otázek, ale ráda bych naši rozpravu um, trošku omezila, proto také spolehám na to, že i vy budete aktivní v diskusi. A ti z vás, kdo si přejí hovořit, prosím, dejte nám vědět. Pan Elert. So first of all, um, ano, nejdříve bych vás chtěl srdečně uvítat v Evropském parlamentu. Chci také se zmínit o našem veřejném slyšení, které je důležité. A my jsme také ve výboru pro průmysl rozhodli, že vytvoříme vlastní misi a to je mise k CSTP. A nyní v roce 2014 máme pracovní program na následující dva roky, který jsme již zpracovali a tady máme také zcela konkrétní vazby. A to znamená, že chceme zpracovat přípravné studie o tom, jaké struktury potřebuje Evropská unie tak, aby civilní mise vůbec dokázala koordinovat. A proto se chci zeptat, do jaké míry se předpokládá aktivní spolupráce s ESVČ právě v této oblasti. A potom druhá otázka. Na základě programu bychom mohli vytvořit program a posléze také strukturu, která by ESVČ pomohla civilní mise jako Mare Nostrum, ne aby se koordinovali na úrovni členských států, ale na úrovni Evropské unie. A proto se chci zásadně zeptat, zdali spolupráce s ESVČ se v této oblasti zlepšila, jaké jsou ambice v této směru, jaký je časový rámec, kdy můžeme očekávat, kdy první studie, pokud vůbec budou nutné, kdy první studie pro civilní a ozbrojené mise budou zpracovány a domníváte se, že bychom formou pilotního projektu již eh, v, této, v tomto legislativním období mohli vytvořit příslušné struktury. A za druhé se chci zeptat eh, na rozpočet a na financování. My máme Junckerův plán a my jsme včera s komisařkou pro roz, rozpočet eh, již diskutovali o financování z Horizonu. Z Horizontu se mají sebrat 3 miliardy a další škrty se mají udělat v oblasti výzkumu obrany a tady se má škrtnout 5%. Co si o to myslíte? Tady jak je možné, že v této složité obrané situaci se má právě zde škrtat v evropském rozpočtu. Děkuji vám, paní Gomeš. Děkuji, děkuji. Té prezentace byly velice zajímavé. Já jsem jednou z těch, s tí pracoval kolega a to se týkalo Horizontu 2020 a my jsme pracovali nejenom na projektech pro e, duální využití, ale také víme, že také v rámci Projektu pro dvojité využití jsou také projekty, které jsou válečného charakteru, ale na druhé straně je lze je využít i mírově. A tak to tedy se všechno vyvinulo. A já, já se chci zeptat, jak funguje spolupráce mezi komisí a Evropskou obranou agenturou, protože se domnívám, že obraná agentura může sehrát důležitou roli při formulování jak dlouhodobých, tak i krátkodobých projektů. Především mě zajímá, jak to vypadá s pilotním projektem, o kterém hovořil pan Eller. Musím, chci se zeptat, jak to vypadá s tím pilotním projektem. Lze ho nastartovat? A pak jsou podle mého názoru i oblasti, což je CBRN, Toto je oblast, tady se to velice rozlišuje, co se dělá na civilní a vojenské úrovni. Já jsem byla spravodajkou pro CBRN v Libe a také jsem identifikovala, že v CBRN, do CBRN se vojenská složka tolik nezapojuje a i když je se tady provádí velký výzkum a já musím říci, že máme tady před sebou hodně jak civilních, tak i vojenských hrozeb a přesto nedochází kon, ke konsistentnímu postupu. Takže já bych si přála, kdybychom se mohli zaměřit na tuto oblast, která je podle mého názoru prioritou, neboť skrývá velké nebezpečí. A posom se taky ještě chci zeptat, vy jste tady hovořili o výzvách například v souvislosti s ebolou, protože ebola mohla být také jistou biologickou zbraní. Některé vlády dokonce hovoří o tom, že by z eboli udělali tak říkajíc zbraň. Provádí se nějaký výzkum v této oblasti? A potom je tady ještě další oblast, kde se prováděly velké civilní investice. Samozřejmě jsou tam také vojenské aplikace a týká se to technologie dronů, bezpilotních letadel. Já vidím, že bezpilotní letadla se nyní pozitivně využívají, například se využívaly již v Kongu v roce 2006, ale nemáme žádnou úpravu pro využívání dronů pro civilní účely a civilní účely jsou nyní stále častější. Došlo k událostem v Paříži, jak víme, byl to také bezpilotní eh, eh, eh, letoun, letadlo, které nedávno přestalo v blízkosti paní Merkel, potom také v blízkosti Bílého domu. mě by já si nedovedu, že by se udělaly právní úpravy pro drony, aniž by eh, se do této přísavné práce zapojila věda, takže by mě zajímalo, jak se na to díváte. Děkuji vám. Marek Jurek, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám za zorganizování této, tohoto semináře. Děkuji také hostům za jejich prezentace, protože když budeme chápat původ konfliktu, pak je to také dobrá cesta k vyřešení konfliktu. A proto se chci zeptat, zdali jste prováděli výzkum konfliktu za posledních deset let, neboť to, co se nyní odehrává na Ukrajině a pod potom také válka v Gruzii v roce 2008 eh, se toho také týká a várka v, v Syrii, ale v podstatě vy jste měli šance v minulosti zkoumat celý vývoj a možná se také zabývat tím, zdali na to mohlo již eh, vstoupit eh, do přípravné fáze těchto konfliktů a zabránit jim za předpokladu, toho, že já vám tedy nebudu klást žádné řečnické otázky, protože víme, že konflikt v severní Africe nebo na středním východě nebo na eh, východě Evropy, tyto konflikty nejsou náhodné, jsou součástí eh, kontinuálního procesu. Tyto eh, konflikty také mohou vést eh, k dalším a eh, trvalým konfliktům. A možná, když budeme zkoumat tyto konflikty, tak bychom mohli se také zabývat eh, tím, jak jsme jim eventuálně mohli v minulosti zabránit. A Jde o to, že těmto konfliktům již nezabráníme, ale jde o to, abychom podobným konfliktům zabránili do, do budoucnosti. A nyní další kolegyně, prosím. Děkuji vám bylo položeno již hodně důležitých otázek. Pane Vilmote, vy jste se ve svém vystoupení zaměřil na propojení interních a externích bezpečnostních aspektů. A hovořil jste také o tom, že všechny aspekty jsou vzájemně propojené a proto chci nejdříve se o tom zmínit. A také paní Liberatore hovořila o ne motivaci, zvědavosti. Já jsem pracovala jako terapeutka a vždy se nám říkalo, že zvídavost je jedna z nejdůležitějších vlastností a já jsem posléze zjistila, že zvídavost je důležitá, ale na druhé straně nemůžeme zvídavostí překračovat hranice. Musíme také respektovat určité osobní hranice. A podle mého názoru existuje velké napětí v interní oblasti mezi demokratickými právy a bezpečnostními aspekty. A vojenské aspekty toto pouze jedno podle mého názoru problematicky násobí. A jak nahlížíte na tento eh, na toto napětí a na toto pnutí. A já bych se ráda také něco dozvěděla o obsazích, neboť v interním, v tom vnitřním prostoru nehovoříme pouze o teroristických konfliktech. O kterých konfliktech tedy hovoříte a co v této oblasti zkoumáte? A tady především eh, chci také se zmínit o aspektech včasného varování. To by mne také zajímalo. A pak tady máme klasickou část rozpravy. Pan Ellers také hovořil o propojení civilních a vojenských aspektů. O tom hovořila také paní Gomes. Horizont 2020 oproti tomu umožňuje pouze civilní bezpečnostní výzkum. le v rámci sedmého rámcového programu bylo eh, také řečeno, že 57% veškerých investic eh, v rámci tohoto programu příslušné kapitole šly do zbrojního průmyslu. Takže mně jde o to, zdali se zde nevynakládají investice do zbrojního průmyslu, které se potom tváří jako civilní výzkum. O tom hovořili již kolegové. A jde tedy především o to, abychom se zaměřili na tu civilní stránku a na předcházení konfliktům. Děkuji. Paní Sabajos. Děkuji. Ráda jsem si vyslechla také vaše myšlenky týkající se životního prostředí a klimatu ve Eh, v souvislosti s bezpečnostní agendou. Tak na to nahlížíme i my ve Švédsku. Ale není to vždy úplně jasné, že klimatické dopady mají také bezpečnostní eh, složku. My se domnívám, že toto musí být také základem pro bezpečnostní politiku, ale pak tady máme také otázku včasného varování. My nemáme systém včasného varování, ale máme pouze systém vlastně reakce. Jestliže nebudeme mít systém včasného varování, pak neuděláme žádný krok před. My musíme musíme mít systémy včasného varování, ale pak se také musíme rozhodnout, co dělat dál, tak aby nedošlo pouze k časnému varování a konflikt se nerozběhnul. Pokud se týče rozpočtových čísel, takže hovořilo se již o mnoha číslech, ale nevíme přesně, na co se peníze vydávají. Pro mě je důležité, abychom pracovali systémem ze spoda nahoru, abychom se zaměřovali na společenské a civilní aspekty. Mě by zajímalo, kolik z rozpočtu jde na průmyslově laděné projekty a kolik z rozpočtu se využívá na jiné účely. To je to, co mě zajímá eh, ve formě, dejme tomu, procentuálního podílu. A pan Vilmo také hovořil o tom, že některé projekty se, tak říkajíc, rozmnožily, byly rozděleny. Takže pan Vilmot by mi možná mohl dát určité příklady těchto projektů. Děkuji vám. A již nyní další tazatele nevidím. A takže já si ještě udělím slovo a položím otázku. Nejdříve moje první otázka pro pana Vilmota. Než se začalo s diskuzí o Junkerově balíčku, po, okamžitě po vyhlášení tohoto balíčku jsme dostali hodně e-mailů, vedli jsme také diskuse s vědci a vědci byli znepokojeni tím, že bude eh, možná, že dojde ke snížení rozpočtu pro vědu. Eh, před několika dny byla předložena alarmující čísla eh, Hmm. naše společné eh, výdaje na obranu jsou jenom o maličko vyšší než výdaje na obranu v Rusku. A to znamená, že tato čísla jsou skutečně velice nízká a možná je to také dopad ekonomické krize, jak za zabezpečíte, aby vědci a výzkumníci dostali dostatek financí a aby se prováděl nadále výzkum. My máme na programu další workshop, který se bude zabývat sdílením a združováním prostředků. Jak byste propojili tedy snížené obrané rozpočty s tímto aspektem? a také ta posloupnost eh, bodu na programu vede k tomu, že vlastně se dopracujeme k odpovědím, protože dnes odpoledne na programu také bude hovořit zástupce ESVČ, který se k těmto vyjadřovat. A potom mám ještě otázku na paní Liberatore eh, nejdůležitější je být informován a mnoho z bodů z vaší prezentace pro mě bylo novinkou a děkuji vám tedy za tuto prezentaci a já bych se chtěla zmínit o tom, co vy jste zmínila, a to bylo propojení eh, zahraniční politiky a řízení. A myslím si, že to je velice složité téma, ale já si říkám, jaká by byla charakteristika takovéhoto projektu. Já jsem také například se podílela na vyjednání Lisabonské smlouvy a vím, že zahraniční vztahy byly s jedním obtížných témat pro jednání, když tady hovoříme také o tom, že to vlastně spadá do kompetence jednotlivých členských států a bylo složité nalézt společnou platformu, ale přesto se nám to podařilo. A já si myslím, že hranice nejsou tak ostré, ale když tady hovoříme o vlastní správě a řízení, tak každý členský stát má ten dojem, že zahraniční politika spadá plně do jeho kompetencí, že to řídí jeho vláda a to je také vlastně e, e, předpoklad pro silný stát. Jak vy byste toto definovala? Zahraniční vztahy a potom zpráva vlastního státu a potom za druhé základní práva a bezpečnost. Tady je mnoho problémů, kterými se zabýváme již tradičně, ale rozsah e, výzev a hrozeb, který je před námi, je neuvěřitelný. Podíváme-li se například na popravu eh, křesťanů v Libii, což eh, bylo prezentováno téměř jako divadlo, tak je to absolutní porušování lidských práv. A jak můžeme toto e, řešit? My také diskutujeme o otázce pilotky Savčenkové a tady jsou také plně pošlapována lidská práva, ale my se k tomu musíme nějak postavit a nějak se snažit to řešit, protože je tady celá série takovýchto událostí. A bohužel také, když jsme o tom jednali na plenárním zasedání, pak nebylo přítomno příliš členů. Prosím, máte slovo, nejdříve pan Vilmot. Right, thank you, thank you for all... Děkuji mnohokrát, děkuji za otázky. Já se pokusím na všechny odpovědět, snad na žádnou nezapomenu. Nejprve k otázce která se týká koordinace s ESVČ a jak eh, naš, jak mohou naše budoucí projekty v tomto smyslu dále fungovat. Já jsem eh, se o tom stručně zmínil ve svém projevu a velice rád přejdu do podrobností. Na rok 2015 máme pracovní program, který se zaměří na vytvoření platformy pro operační kontrolu pro civilní mise eh, společné bezpečnostní a obrané politiky. A e, to lze využít e, v pozdějších fázích e, horizontu 2020 pro před obchodní zásobování takové platformy. My jsme měli plodné diskuse s kolegy CSVČ o tom, jaké potřeby mají, jak výzkum funguje, co můžeme udělat, jak a kdy jim toto můžeme poskytnout. A já jsem velmi optimistický, že v tom smyslu, že budeme schopni doplnit takovýto projekt eh, a že v následujícím roce budeme schopni nabídnout takovou platformu v ESVČ. Eh, trošku odkloním eh, od tématu. Máme tedy možnost vytvořit systém, který funguje, tedy spolupráce mezi ESVČ, komisí, a v této souvislosti si myslím, že se nám to podaří. A e, tady zmiňujeme problematiku financování z EFSI Horizon 2020, který by to podpořil. A e, co jistě znáte pozici komise, e, já se od ní nebudu odklánět, asi víte, proč komise tento názor zastává. Je důležité podporovat od, e, obnovu Evropy. Nechceme samozřejmě odklánět finanční prostředky od inovací a celá jistě budeme schopni bezpečnostní výzkum i nadále podporovat, využít jeho výsledků je to velice důležitá oblast a doufám, že se nám podaří v této souvislosti nalézt důležité zdroje pro financování bezpečnostního výzkumu v Evropské unii. Gomez zmínil problematiku spolupráce ESVČ ehm, e ehm, a Evropské eh, obrané agentury. Ehm, víme, čemu se věnuje v oblasti výzkumu, dokonce zástupci Evropské obrané agentury bývají eh, hosty našich zasedání. A nejde pouze o výzkum, my máme celou řadu dalších aktivit, například standardizaci. Ehm, ta má také zásadní eh, potenciál vyprodukovat synergie, ale musíme samozřejmě si uvědomit eh, úkoly, které před Evropskou obranou agenturou stojí. Standardizace je otevřený proces a to je něco, o čem s nimi hovoříme jak tedy je důležité zajistit eh, tyto eh, postupy. A eh, Samozřejmě, vzhledem k povaze dané agentury je to dlouhodobý proces. Musíme si to uvědomit. Výzkum jako takový také nejde rychle velice často eh, čekáme roky, než vidíme nějaké konkrétní výsledky, ale v institucích jsme odhodláni takto postupně pracovat. Paní Lezing zmínila také další aspekt. Paní Thank zmiňovala napětí mezi demokratickými právy a aspekty bezpečnosti. My jsme si uvědomili, jak práva, tak, že jak právo, tak bezpečnost mají velký význam a ne, jedno nemůže existovat bez druhého. Samozřejmě je třeba nalézt rovnováhu mezi těmito aspekty a to si plně uvědomujeme. Máme velice bohaté a rozsáhlé postupy zaměřené na etické aspekty výzkumu, který podnikáme, tak abychom měli úzce civilní zaměření na projekt, který si zvolíme. A samozřejmě to, co do toho vložíme, je uznáno přes celou komisi jako model, jakým způsobem ehm, postupovat v celém programu Horizon 2020. Bereme to tedy eh, velice ehm, vážně a respektujeme etické úvahy, které jsou v tomto smyslu aktuální a podle nich také eh, projekt navrhujeme a řídíme. Pak padla otázka ke změnám klimatu. Ano, e, změny klimatu e, bereme na vědomí, e, protože k našim posláním patří také odolnost proti katastrofám a my jsme převzali několik témat, tak je klima, a zapracovali jsme je do výzkumu e, výskytu katastrof. Věnujeme se tedy tomuto tématu. Pak padlo několik otázek zaměřených na podporu průmyslu. Kolik finančních prostředků jde fin- z průmyslovým podnikům. Uvědomme si, že Horizon 2020 se mimo jiné zaměřuje na konkurenceschopnost a právě společnosti v oblasti bezpečnosti vytvářejí pracovní místa. Proto jsme rádi, eh, když to, co děláme, podporuje konkurenceschopnost průmyslu. Ptali jste se, kolik jde na projekty vedené průmyslem. Řekl bych, že žádný z projektů není řízen nebo veden průmyslovými podniky. Hovoříme s řadou zainteresovaných subjektů, akademiky, zástupci průmyslu, koncovými uživateli, samozřejmě členskými státy, přes postup komitologie a samozřejmě pak vzniká náš pracovní program. A samozřejmě musíme brát v úvahu to, co průmysl dokáže poskytnout. Nemůžeme zkoumat a připravovat něco, co v, re, v reálu nebude možné uplatnit. Tím neříkám, že jsou to projekty, které by byly řízené nebo vedené průmyslem a zcela jistě průmyslové podniky eh, vkládají také eh, Eh, něco do diskusích před realizací. A pak samozřejmě bereme v úvahu také koncové uživatele. Jakým způsobem to provádíme? Jednak formou kontaktu s členskými státy, které mají také vlastní sítě kontaktů ale v současné době se snažíme vytvořit vlastní síť kontaktů s lidmi, kteří mají praktické zkušenosti, tak abychom mohli lépe brát v úvahu možnost realizace výzkumu, který je potřeba. A také si klademe otázku, zda vůbec můžeme takové sítě připravit v budoucích pracovních programech. Můžeme také eh, hledat experty v oblasti CBRN. A samozřejmě to jsou asi všechny otázky, které byly mířeny na mě. Dám slovo kolegyni. Prosím. Okay. Yes. Um, I... Ano, ještě bych možná měl zmínit jednu věc. Já nemůžu příliš podrobně rozebírat tuto záležitost. Komise navrhla využít financování z programu Horizont 2020, protože je důležité mít strukturální fondy, tak abychom mohli podpořit obnovu v Evropě, oživení v Evropě. To nemusí na úkor výzkumu vývoje, protože některé tyto projekty podporují, mohou podpořit inovaci. A máme i nadále velice objemný balíček finančních prostředků k podpoře budoucích výzkumných projektů. A to neznamená, že by došlo k nějakému krachu výzkumné obce, která se věnuje výzkumu v oblasti bezpečnosti. Já si myslím, že tento, tato změna zcela jistě nepoškodí nijak výzkumné projekty v oblasti bezpečnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát za mnoho zajímavých připomínek a otázek. Já začnu připomínkou paní Gomez o dronech a podobných technologií a e, absenci regulačního rámce pro civilní užití dronů. A já bych to zmínila paralelně s jiným případem, který se týkal regulace bezpečnostních eh, společností, které jsou soukromé. V té době jsme také v rámci programu společenských a humanitních věd velmi důležitý výzkumný program, který se jmenoval Prewar. My jsme k němu také uspořádali slyšení na půdě tohoto parlamentu a eh, Tématem byla odpovědnost soukromých, bezpečnostních a vojenských eh, společností z hlediska humanitárního práva. A během workshopu přišli právníci, vědci, vědečtí pracovníci, odborníci, kteří se zabývali nejenom analýzou v různých evropských eh, zemích, ale také v USA a v dalších zemích, ale zaměřili se také na to, jaká doporučení by mohli podat. My jsme o tom nejprve diskutovali s kolegy SVČ, když jsme dostali výsledky toho výzkumu, ale diskutovali jsme o tom také s parlamentem. Zmíněný projekt se stal součástí parlamentního usnesení, do kterého byla zapracována některá doporučení vzešla z analýzy pro vlastní úvahy o tom, jak postupovat dál. Já se nebudu podrobně vyjadřovat k tomu, jak to nakonec dopadlo. Ehm, dobrovolný kodex a podobně. Ale chci k tomu říci asi tolik, že by mě nepřekvapilo, kdyby někteří vědci, i když zatím nemáme výzvu na toto téma, eh, kteří o tomto tématu využí, uvažují v tom smyslu výzkum od spoda, od kořenu, by mohli třeba zvažovat takové téma pro další výzkum, eh, téma, které by mohlo být zajímavé pro politické a, eh, účely, ale mohlo by být zajímavé z hlediska analytického a vědeckého. K tomu, co jste zmínil, o porozumění konfliktům, o tom, zda byla provedena analýza za posledních deset let. Jsme součástí procesu eh, ano, společenské vědy eh, v šestém rámcovém programu jsou velice důležité z hlediska konfliktů, které se analyzují. Ehm, například ehm, máme projekt, který analyzoval ehm, platformy ve vztahu ke konfliktním zónám a postkonfliktním zónám od Afghánistánu přes Kongo. A jedním z výsledků těchto analýz bylo, zjištění, že když eh, všichni zainteresovaní nejsou zapojeni do procesu vyjednávání, když absentují, eh, dejme tomu, z humanitární pomoci, z obnovy po konfliktu, tak je větší pravděpodobnost, že se konflikt znovu rozvine. Já to musím říkat skutečně telegraficky, není bohužel čas. Ale dalším projektem bylo analyzovat selhání mírového procesu v případě Izraele a Palestiny. Možná není překvapivé, že k hlavním tématům, kromě eh, postojů mezinárodních aktérů byla absence zapojení některých klíčových aktérů v konfliktu a výzkumní pracovníci eh, v několika projektech došli k závěru na jedné straně místo, aby nikdo neměl hovořit s Hamásem, že právě něco takového by vedlo k závěru, že pozice lidí, kteří by mohli podporovat Hamas, nemohou nalézt jiné zastupitele, o které by se mohli opřít. A byla to prostě cesta, jak se nezapojit eh, do práce jedné strany konfliktu. A proto vyvstala otázka, zda by nebylo možné se na Hamas obrátit formou eh, diplomacie eh, první cesty, proč třeba se nepoužila diplomacie eh, druhé cesty, když byla známa jejich pozice a když třeba parlament eh, může podpořit Hamas eh, jakožto členskou základnu, ale nikoliv jejich vedoucí představitele, kteří by museli změnit své názory, aby bylo možné zapojit to vyjednávání. Pokud je o situaci v Gruzii, Ukrajině a dalších zemích, máme další projekt, který funguje eh, v rámci FP7 pro výzkum společenských věd. Ten se zabýval analýzou politiky sousedství a jejich eh, perspektiv a úkolů a Výsledkem toho bylo také hodnocení situace v Gruzii a také to, jak Evropská unie eh, ve své politice sousedství a eh, zahraniční politice může Eh, připravit analýzu, která eh, sleduje konflikty v průběhu času a také eh, se věnuje výzkumu, který nepodpoří některé aktéry přejít k nezákonným akcím a zároveň toto může dále eh, dát podnět k výzkumu jinými cestami, eh, aby eh, bylo zapojení, které je konstruktivní, aby bylo možné tyto konstruktivní síly podpořit. A samozřejmě umožní to uvažovat také o tom, zda soustředění se na rozvoj infrastruktury může být, dejme tomu, jednou z neutrálních cest, jak se zapojit v zónách konfliktu, ale zároveň by to e, uvolnilo napětí a umožnilo spolupráci do budoucna. Tolik tedy některé telegrafické případy. Ano, výzkum probíhá a co se stane s jeho výsledky, uvidíme. Bude záležet na tom, jakým způsobem to inspiruje politiku a akce v dané oblasti. Samozřejmě to vždycky závisí na různých konfliktech, v jaké fázi ten konflikt se nachází, kdo jsou jeho aktéři a podobně. A já myslím, že už se nemusím dále vyjadřovat k problematice změn klimatu. My jsme v minulosti také spolu s kolegy z společenských věd a životního prostředí sledovali také výzkum v oblasti katastrof, zda by bezpečnostní program mohl obsahovat eh, také výzkum dopadů katastrof na podnebí Ehm, ehm, někteří ehm, kolegové jsou vlastně titíž, co se zaměřovali na katastrofy dříve a nejspíše na změnu podnebí. A musím říci, že se spíše tyto jednotlivé výzkumy vzájemně doplňují a aby se neduplikovali, to je něco, čemu věnuje pozornost a k rozpočtu. Já myslím, že Graham již poskytl dostatečnou odpověď. Důležité je zapojit průmyslové podniky a to z důvodů, které tady byly zmíněny. V oblasti společenských věd, humanitních věd, toho průmyslu z logických důvodů mnoho není, ale věd, Evropská rada pro výzkum, vzhledem k tomu, že jde o základní výzkum, tak obvykle hostitelské instituce hlavních vědeckých pracovníků jsou spíše univerzity a výzkumné ústavy, nikoli laboratoře průmyslových podniků, i když třeba některý eh, výzkum v oblasti zdravotnictví může také mít hostitelské instituce z řad eh, průmyslových podniků. Nemusí nemusí to nutně být jenom univerzita nebo výzkumný ústav, a to už Graham v podstatě také zmínil. A k otázkám paní předsedkyně zahraniční politika, řízení a vládnutí. To je komplikované téma. Ehm, první pilotní výzkumný program v FP5 Fornet ehm, v tomto směru analyzoval deregulaci vícestupňového rámce pro zahraniční politiku v Evropské unii v průběhu času, ale zaměřoval se také na nově vznikající rámec Evropské unie. V té době to byla teprve nově vznikající společná e, zahraniční a bezpečnostní politika. Dnes už je tato politika mnohem rozvinutější, vyzrálejší. Ale v kontextu toho zmíněného projektu probíhaly také semináře, workshopy a výzkumný tým. Eh, Jehož členy bylo zhruba 15 výzkumných institucí z různých členských států, eh, institucí, které působily v oblasti mezinárodních vztahů, politických analýz a podobně a tyto instituce také zvaly odborníky z ministerstev zahraničí. Bylo to taková paralelní síť zainteresovaných subjektů, tedy z ministerstev zahraničí členských států, kteří se také zapojovali do dialogu, také do dialogu s našimi kolegy z tehdejšího Relaxu a proběhla také společná slyšení samozřejmě. A Samozřejmě, vládnutí a řízení znamená, že eh, to vládnutí řízení nemohou nutně, eh, nemusí nutně provádět jenom Eh, vlády a státní subjekty, ale řadu těch řídících činností provádí nevládní organizace. My jsme zmiňovali nejenom soukromé bezpečnostní agentury, ale také řadu jiných subjektů a sil. Tento projekt, ačkoliv se zaměřoval v té době na úroveň vlád členských států, na úroveň Evropské unie, ale začal postupně zapojovat eh, další aktéry řízení a sledovat, jak tito aktéři zapojují eh, eh, soukromé subjekty, jak se tyto subjekty podílejí případně na zahraniční politice a tam samozřejmě vyvstává zásadní téma odpovědnosti. A to také souvisí s dalším tématem, které jste zmínili eh, a to bylo také součástí výzkumu, který jsme vedli v projektu Challenge o vztahu mezi bezpečnostní politikou a základními právy, kde metafora rovnováhy, o níž kolega hovořil, rovnováhy mezi bezpečností na straně jedné a svobodami a základními právy na straně druhé byla spochybněna, protože bylo zmíněno, že jde o zajímavou politickou metaforou, Nicméně musíme rozumět tomu, kdo tuto rovnováhu stanoví a e, z jakých důvodů. Analyzována byla například problematika mučení e, po e, útocí z 11. září. Samozřejmě to bylo aktuální. Měli jsme případy, kdy evropské a také americké síly se podílely na mučení zatčených. A samozřejmě cílem projektu bylo analyzovat Eh, za jakých výjimečných situacích je možné eh, připustit jiné nastavení rovnováhy mezi bezpečností a základními právy a jednou z takových výjimečných situací, kde je taková červená linie toho, co je nejzásadnější pro demokracii, kde eh, a právě případ mučení byl jedním z případů, kdy nelze ta základní práva ohrozit z bezpečnostních důvodů. To bylo jedno z hlavních témat, které tam zaznělo, ale celé jistě výzkum musí být relevantní pro politiku a strategii. A znamená to také eh, velice eh, odpovědný a eh, upřímný přístup k tomu, co analýza může nabídnout, jaké světlo vrhne na naše kroky a jak jakým tématům se má dále věnovat. Já tedy doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky a musím také zdůraznit záležitost, kterou tady zmínil Graham, etické týká revize etické hodnocení v rámcovém programu. Víte, že to bylo tak důležité, že šestý rámcový program byl právě v souvislosti s etickými otázkami chvíli zablokován. To bylo téma kmenových buněk a jakým způsobem se eh, tedy eh, máme zaměřit na výzkum třeba ve zdravotnictví, který se týká výzkumu kmenových buněk a lidských embryí, problematika klonování, jak jak asi víte, to je něco, co je zakázáno legislativou EU eh, zcela zásadně, ale jak vidíte, eh, zcela jistě to může vyvolat obavy, které jsou důležité pro celý rámcový program a z mnoha důvodů právě program výzkumu v oblasti bezpečnosti patří eh, k těm, které pracují systematicky, nikoli na ad hoc základě a zcela jistě si uvědomujeme, že mohou vyvstat etické otázky, které zatím nebyly dořešeny a v Evropské radě pro výzkum eh, přistupují k bezpečnostnímu výzkumu podobně. To znamená, že probíhá screening všech projektů z etického hlediska a sledují, zda tedy eh, podléhají vědeckému peer review a zda eh, tedy mají vyřešené etické aspekty. Skutečně trend zaměřit se paušálně na etické aspekty je trend, který si myslím bude do budoucna velmi důležitý a je také vítán. Zvláště, když se dostaneme do citlivých oblastí, ale jak říkala paní Komeš, také můžeme věnovat třeba svou pozornost výzkumu eboli a e, třeba já k tomu třeba sama odpověď nemám. Uvidím, jak kolegové e, ze zdravotnictví e, se samozřejmě této problematice věnují, ale já si myslím, že zcela jistě by pak navázali kontakty s bezpečnostním programem. Zda eh, se tato problematika má zkoumat spíše v rámci zdravotnictví nebo v rámci bezpečnostního výzkumu. Děkuji vám za pozornost. Madam, there are... Děkuji. Máme tady další eh, přihlášené do diskuse, včetně mne. I don't want to call... Já se Chci jenom ujistit, že tady máme společné eh, na společný eh, názor, protože chci jenom se, chci říct, že to vlastně byl eh, program, který vytvořil parlament, ani ne komise, ani členské státy. Já bych na jednu stranu chápu vaši lojalitu eh, komisi, nicméně eh, některé ty škrty eh, jsou nepřijatelné vzhledem k stávající, rozpočtové škrty vzhledem k stávající situaci. A prakticky je to nepřijatelné, aby byly takové škrty škrty a já to považuji za nežádoucí eh, a nesouhlasím s tím, co komise navrhuje v této věci. věci. Chtěl bych tomu v každém případě zabránit. Za druhé, je dobré, abychom si jako poslanci uvědomili, že tento program je z eh, strukturován jinak než zbytek horizontu 2020 eh, v těch eh, jednotlivých eh, skupinách a jeho cílem je skutečně se přiblížit nejvíce praxi v těch jednotlivých oblastech. Chtěl bych zdůraznit, že, jste, mm, že tady zprávu informací jako takovou zdůrazňujete a ten odkaz na civilní část není eh, politickým ani programovým zájmem eh, my nefinancujeme výzkum v průmyslových politik, a, ale definici toho programu je jasně to uvedeno v Horizontu 2020 a nevidíme problém a nedefinujeme to jako problém, že vždycky hovoříme o civilně vojenských aspektech té vnější aktivity. Bylo by pokritické uh, hovořit o středomoří uh, při existenci informací a dohledu na systémem velení a řízení a vlastně hovořit jenom o civilních aspektech a bez integrace toho vojenského aspektu. My bychom s těmi, bez toho vojenského aspektu neuspěli v záchranných misích eh, eh, takže eh, není potřeba se omezovat Mm, omezovat se takto a omezovat ty mise pouze na civilní aspekty. Můžeme říct, že jsou to civilně vojenské aspekty a mělo by to tak být, protože jinak se naprosto odchylujeme od reality. Takže to chci, aby tam bylo jasné. A jde o to, aby zpravodaj nejenom který to napsal jakoby návrh, ale také procesní část může se dělat eh, eh, i eh, v rámci toho nákup předkomerční nebo ten pulovaný komerční nákup. Je to v pilotních fázích. Poprvé komise provede tento přednákup, před výběr Mm, což je funkční opět, není to abstraktní, nějaká mm, pilotní projekt, takže i ta uh, procesní pravidla, pravidla účasti umožňují a máme k tomu studie ze strany komise uh, uh, a je tady záměr autorů, aby tady byl možný ten nákup nebo předvýběr, přednákup, že je možné pre-commercial procurement uh, uskutečnit. Jo. Eh, myslím si, že to bylo dobré vyjasnění. Eh, paní Gomeš, já bych chtěla ještě navázat na tuto věc a na některé názory, které uh, vlastně mají pacifistický eh, přístup, ústupnický přístup, je potřeba říci, že někdy potřebujeme vojenské nástroje pro naléhavé humanitární, humanitární akce, takové, jaké jsou eh, v Středomoří. Pokud máme takové mise eh, v Indickém oceánu v boji proti pirácí, proč bychom to neměli použít jako vojenskou misi? mobilizovat naše vojenské eh, eh, kompetence a je to cílem je tady eh, zachránit životy a bojovat s obchodníky s lidmi. Takže já naprosto s tím souhlasím, že je potřeba elementárně zdůraznit ten vojenský aspekt a že nemůžeme takto pokračovat. Vojenské, členské státy mají svá své armády. Použijme je pro to, co je naléhavé a použijme je pro to, co je nezbytné s ohledem na humanitární operace. Děkuji. Paní poslankyně, já bych ráda sama zmínila otázku trvalých konfliktů, které zmiňoval Marek Jurek. máme většinou tendenci se věnovat takové té nejžhavější, nejpalčivější fázi každého konfliktu. A e, pro mnoho aktérů jenom v tomto okamžiku je to konflikt, či pro mnoho pozorovatelů. Nicméně stále více se hovoří o něčem, čemu říkáme hybridní války, e, což e, Myslíte si, že by se dalo říci, že tyto fáze jsou fáze, které předcházejí tomu skutečně žhavému konfliktu, že jsou to trvalé konflikty a mluvím tady také o propagandě a nemluvím, nemám na mysli jenom uh, ruské aktivity, mám také na mysli situaci kolem ISISu uh, a agresi ISISu. Jaký je váš názor na to? Prosím paní Liberatore, bylo to zejména na vás. A nebo začneme s panem Vilmotem, pokud máte, eh, dáváte přednost. Já chci eh, ujistit pana Elera i paní Gomešovou, eh, Jednak pokud jde o zapojení vojenských organizací, Horizon 2020 má civilní zaměření. To jsou ty mise, tak jak jste to říkal. Máme ovšem námořnicko se, námořnictví, promiňte se, účastní eh, toho projekt, těchto projektů v rámci sedmého rámcového projektu. Jde o to, co se děje. Nejde o to, že financujeme výzkum nových zbraní, ale financujeme eh, výzkum například, který podpoří záchranné eh, akce ve Středomoří, záchrany civilistů. To je možné, samozřejmě děláme to a budeme to dělat. Eh, pokud jde o eh, pre-commercial procurement, já jsem to již říkal, můžeme skutečně takto, takové projekty mít v oblasti, o které hovoříte. Říkal jsem to dvakrát. Neříkal, neříkám ale, že to tak bude, že to uděláme, že to bude. Mnoho věcí ještě tomu musí předcházet, ale je tady ta možnost a zvažujeme to ve spolupráci s ESVČ. Děkuji za další velmi zajímavé otázky. Pokud jde o ty hybridní války a propagandu využití, využití médií, Relax předtím a nyní ESVČ prováděli a provádějí práci v oblasti mediace konfliktů a konfliktů v médiích. Byla tam velká konference v roce 2010 a v důsledku spolupráce Eh, v důsledku této spolupráce jsme právě se věnovali eh, konfliktu v médiích a medializaci konfliktů a jedna z otázek, eh, které se, asa objevila v souvislosti s konfliktem v Sierra Leone, protože to nebylo nic velmi diskutovaného, nyní je tam, nyní je tam Eh, epidemie eboli. V minulosti spíš šlo právě o tu občanskou válku a otázky využití eh, médií k propagaci nenávisti a projevy nenávisti, které se objevily v médiích, eh, našlo se to také Eh, v, nebo tyto příklady jsme viděli v bývalé Jugoslávii. To jsou věci, které byly řešeny v rámci té práce. Analýza byla prováděna sociologicky, antropologicky, to, jak takové využití médií, včetně sociálních médií, může dopadno, mít, jaký může mít dopad na vnímání toho konfliktu, a pak tady byla ještě taková komplikovanější eh, či komplikovaný aspekt, jak, co s tím, co s tím z právního pohledu a analýzy byly provedeny, nes, nesleduji to až eh, tak detailně, nicméně právníci se zabývají zabývali tím, zda je možné postihovat tyto projevy eh, nenávisti, verbální projevy nenávisti, co se může činit mezinárodně na úrovni EU, na úrovni členských států a opět hledání to, té rovnováhy mezi svobodou vyjadřování, svobodou slova a takovými eh, postihováním takových projevů, jednak z regulatorního hlediska a jednak z hlediska profesního chování zástupců médií, což se e, jednodušeji řeší v Evropě než v případě konfliktů v jiných částech e, světa. Takže určitě velmi zajímavé a důležité téma Eh, média fungují ale i z druhé strany tedy pozitivním způsobem, jak eh, občanská společnost může využít sociálních médií. Možná ne eh, Eh, velmi úspěšné, ale zajímavé arabské léto, kdy vlastně sociální média byla využita v bojích proti režimům a k jakému si spojení, propojení eh, eh, internímu i externímu propojení těch komunit. Mohu ještě dodat, že jedna z výzev k předložení výzkumů, výzkumných návrhů, eh, což je ta oblast nový eh, pořádek v jeho východním středomoří a to je to ta téma, které pokrývá celou řadu podtémat a tady se hovoří o tom, že Eh, zde bude věnována pozornost náboženským as, eh, aspektům, sunitům, šiitům a dalším a využíváním médií pro tyto náboženské konflikty a aspekty. Takže opět otázka médií je součástí toho našeho záběru v tom výzkumu. Já vím, že tady je ještě přihlášení do diskuse, nicméně již nám vypršel čas a uh, Eh, nepředpokládám, že bude třetí kolo té diskuse, protože máme další téma, které je svým způsobem velmi propojeno, takže bych vás prosila, abyste odložil svůj eh, výstup do až části té další, což je workshop na téma sdílení a združování. A naši experti tady již nějakou dobu čekají, eh, takže bych ráda uzavřela toto slyšení, poděkovala našim panelistům. Jsme vděční oběma panelistům, kteří dnes přišli za tuto diskusi, která byla velmi zajímavá a určitě na to budeme brzo v budoucnosti navazovat. Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, prosím, dámy a pánové, abyste se posadili, protože musíme rychle přikročit k dalšímu pořadu na pořadu uh, bodu na pořadu jednání a je to workshop, který se týká sdílení a združování prostředků. Já bych ráda přivítala naše dva vynikající panelisty. Je to za prvé pan eh, doktor Christian Moeling, který je z berlínského ústavu SVP. Eh, tento institut se eh, Eh, zabývá výzkumem eh, bezpečnostní a obrané politiky. A eh, pan doktor je tam výzkumníkem a druhým panelistou je pan Alex Nikol, který je mm, odborníkem Mezinárodního institutu strategických studií v Londýně a věnuje se geoekonomice a obraně a já bych ráda bez odkladu předala slovo a věnovala se tomuto tému a předávám slovo našemu prvnímu prezentující panu Molingovi. Děkuji za pozvání a děkuji za možnost pohovořit před eh, parlamentem eh, eh, na téma, kterému se věnujeme již šest let a je to téma sdílení a združování a využiji také toho, že na prvním slajdu máme ještě jedno slovo losing. To znamená že nejenom, že sdílíme, združujeme, ale také o mnoho přicházíme a to tím chci ukázat. Nejdříve něco ke kontextu. Ten, ta, ta naše situace, ten kontext je stále náročnější, eh, dochází k přehodnocení evropské obrané politiky, hovoříme o konci obrané dekadence a mírové dividendy. Američané již nadále nechtějí do investovat, dochází ke škrtům od roku 2009 v důsledku fiskální ekonomické krize, která stále trvá a od roku 2008 jsme zaznamenali pokles eh, eh, vojenských kapacit o 20 eh, V roce 2015 od roku 2015 zároveň zaznamenáváme nárůst různých nebezpečí e, e, krize kolem Evropy, které se zesilují a rozšiřují takže vznikají nové úkoly e, pro evropskou obranu tím, jak se proměňuje to prostředí a zároveň jsou tady stále škrtány rozpočty, třeba že vidíme nějaká dílčí zlepšení vidíme e, také, očekáváme, že v budoucnosti skutečně budou nedostatky, velké mezery v těch e, vojenských kapacitách. Co je tedy sdělení, sdílení a združování. Je to snaha zajistit větší efektivnost cestou spolupráce. Velmi eh, jednoduše řečeno, sdílet prostředky, abychom navýšili eh, vojenskou eh, kapacitu, ať je, to, ať je to letecká, ať je to námořní, pro ty členské státy, které nemají tyto kapacity, tak abychom mohli skutečně tyto všechny kapacity eh, jak si uvést v život. To může být například vzdušné mosty a další věci. Čili jde o to združování tak a organizaci tak, abychom mohli eh, tu vojenskou kapacitu nabídnout permanentně nebo poskytnout permanentně nebo, nebo v širším eh, rozsahu. Takovéto sdílení a združování může probíhat v které kterékoliv fáze rozvoje vojenských kapacit. Může to začít výzkumem a vývojem až po eh, nákup, přes nákup eh, a eh, implementaci. Ve všech fázích je možné spolupracovat. Tato myšlenka se v Evropské unii oficiálně objevila v roce 2010, kdy se na genském summitu rozhodly členské státy toto nastavit jako základní model spolupráce. A všude v těch dokumentech se hovoří o změně myšlení v jednotlivých členských státech. Nejsou to akademici, kteří potom volají, ale jsou to hlavně eh, samotné členské státy, které volají po změně myšlení. To znamená eh, eh, suverenita ne jako autonomie rozhodovat, ale suverenita jako schopnost jednat. Eh, jak tedy vypadá situace dnes? K čemu došlo od té doby? pokud můžeme udělat jeden závěr, pak můžeme říct, že Evropská unie prohrává bitvu o efektivní obranu. Eh, dokumenty, strategické dokumenty od roku 2010 hovoří o tom, že máme lepší pochopání problému i naléhavosti problému, čili ty, ty dokumenty všechny hovoří o tom, jak urgentní je ten problém a že musíme rychle reagovat, nicméně členské státy eh, eh, eh, svým jakým přehánějí v tom, co učinili dosud a chtějí ten problém zmírnit jenom jaksi verbálně na povrchu a nedělají to, co by dělat měli obraný průmysl vlastně nebyl vůbec dotčen obl- tou základní myšlenkou sdílení a združování. Eh, jedna z myšlenek, která se objevila v těch letech 2009-10, že ten rámec by měl být takový, že to by mělo být jakési středisko, středobod toho sdílení a e, eh, združování. Viděli jsme celou řadu projektů, které se e, masově objevily, ale rozhodně nevedly k nějakému e, zlepšení. Vyšegrad, Vyšegrad Weimar, e, všechny tyto věci vlastně nesplnily, co si vzali za úkol a když se se podíváme na tyto vícestrané spolupráce, vidíte, že to je vlastně združení více bilaterálních spoluprácí a tyto bilaterální spolupráce jsou aktivní, jsou efektivní a skutečně mají výstupy a výsledky ale nejsou schopny eh, skutečně přijít s těmi kapacitami, které potřebují velké investice, jako UAV, anebo potřebují vytvořit velkou kapacitu, což je například ten vzdušný most. Takže bilaterální eh, fungují, jsou dobré, ale nejsou dostatečné když se podíváme pod tu politickou úrovni, úroveň před ty více pod ty vícestrané rámce, tak najdeme asi 393 konkrétních projektů, možná jich je mnohem více, ale těžko se spočítají, nikdo to nevede. Většina těchto projektů probíhá v oblasti výcviku a vzdělávání Nebudu se jim věnovat eh, podrobně, je jich 393, ale ten výstup z toho je, že neexistuje nějaký jeden nejlepší osvědčený formát tohoto, této spolupráce, jaké mají být nejlepší uh, podmínky při združování a sdílení. Je tam určitě regionální blízkost, to umožňuje spolupráce a existující politická spolupráce. Takže Weimarský eh, eh, trojuhelník může usnadnit tuto regionální spolupráci, protože je tam blízkost Německo-Polsko. Ale proč nenecházíme ten jeden, eh, jeden formát? Eh, Protože je to vždy definováno vnitrostátně, národně. Není to definováno těmi politickými rámci, společně všemi členskými státy, ale každým jednotlivým státem než vyjednává. Takže není žádný společný plán, jaké kapacity, jaký potenciál chceme do budoucnosti rozvíjet pak je tu e, jsou tady určitá poučení, která jsme si mohli z těch existujících společných úsilí vzít, té spolupráce, ale tato poučení si nebereme, zanedbáváme je, každý členský stát si něco vezme z Afganistánu, z těch jednotlivých operací, ale není nic učiněno Eh, na, jaký, na té společné úrovni, jako společné poučení, společná, eh, společné poučení, které by bylo převedeno do eh, další práce. I když se ta spolupráce osvědčila a osvědčila se za velmi těžkých podmínek spolupráce s Evropskou obranou agenturou, která byla inovátorem a nyní je jakýmsi umožňujícím faktorem, hráčem, protože EDA vlastně s tím začala. Evropská obrana agentura přines, nabídla členským státům a členské státy eh, agentury z toho jak si vytlačili z té vůdčí úlohy a z agentury si se stal určitý zprostředkovatel. Těch projektů je jenom asi 60, které má agentura jako takové a jsou velmi malé, aby nějakým způsobem mohly změnit to myšlení. Jsou užitečné, mohou vést k vzniku něčeho, nicméně většina těchto projektů a také objemu vydaného na eh, obranu je kontrolována Eh, kontrolována členskými státy. Jsou tady čtyři hlavní, eh, které se hýbou ku předu, ale členské státy je zcela dominují eh, plán rozvoje eh, kapacit, který je nový od roku 2014, je zatím eh, na okraji zájmu členských států, protože oni nevidí, nevidí odražení, jako si to, že by se v tom odrážely jejich národní kapacity v té celkové eh, politice, takže zatím váhají s nějakou spoluprácí v této oblasti. Vede si na to lépe v, té, v oblasti sdílení a združování. Jakýsi paralelní eh, projekt eh, združování a sdílení je něco, čemu říkáme Smart Defense, chytrá obrana. Eh, Evrops NATO má 26 projektů které jsou součástí této hlavičky Smart Defense a mají vlastně stejné problémy jako EU. Nedaří se prostě vytvářet společnou eh, politiku 28 spojenců. Eh, je zde také obraný plánovací proces, který je obdobný jako v EU, který je považován za velmi zralý a vlivný, ale ve skutečnosti takový vůbec eh, není. Na to si již uvědomujeme, uvědomilo před dlouhou dobou, že je potřeba, aby se vlastně přizpůsobovalo podmínkám, které diktuje 28 eh, spojenců. Takže eh, eh, vlastně snížila se ta ambice a vlastně přistoupuje se na to, že to je 28 různých hráčů. Na to ale úspěšně kombinuje eh, priority v oblasti s eh, kapacit eh, s, se samity, takže mluví se o nich na samitech. takže je kombinace těch vojenských potřeb s tou politickou pozorností, kterou mají během samitu. Jaké jsou závěry z těchto, z těchto Uh, úvah. Je to vlastně jenom další epizoda v té klasické obrané spolupráci. Skutečně nedochází k tomu něčemu novému, tomu novému myšlenkovému nastavení. Uh, ty výsledky, které máme, ať již tomu tak říkají, ať tomu říkají či neříkají sdílení a združování, neodpovídají těm závazkům, které byly přijaty a neodpovídají problémům, které ve světě existují. Pak je tady další problém, že zde chybí úřední a objektivní měřítko, co, to, co je úspěšné v oblasti sdílení a združování. Nemůžeme to změřit. Dochází k tomu všemu k širší, širším kontextu politického rámce eh, obrané spolupráce, obrané eh, eh, organizace. Eh, když se podíváme na vývoj od roku 2008-2009, tak vidíme, že je to jakési rozparcelování té eh, obrané politiky a tím eh, na, to, na tom není lépe. No a klíčovým problémem je, že nejde tady o těch 400 projektů, na ty se nechceme dívat, musíme se dívat na to, proč je tady, co je skutečným důvodem za tím, že se nám nedaří. A to je otázka chápání suverenity členských států, které chtějí suverénně a autonomně rozhodovat o svých, eh, o svých vojenských eh, kapacitách. To je klíč k tomu problému, a pokud eh, pochopíme tuto eh, autonomii, eh, z toho potom vyplývá, že členským státům uniklo mnoho příležitostí lépe využít a lépe si ochránit své vojenské kapacity. Čtyři doporučení, která z toho plynou a doufám, že některých se parlament ujme či zhostí a bude na nich dál pracovat. Rozhodně nejde o to, že bychom se měli této věci úplně vzdát, protože není žádná lepší alternativa. Větší efektivita je jediná cesta ku předu, takže to musí zůstat v čele pozornosti. Rozpočty jsou seškrtané a potřeba obrany narůstá. Takže první věc, je připravit jeden politicko-vojenský klíčový projekt. To je to první doporučení. Eh, Eh, jsou tady, je tady celá řada plusů, věcí, které toto podporují, eh, protože se tady již ty eh, bojové skupiny existují, které by se mohly použít. Byla by jenom posílena spolupráce, lépe využity a mohly by být řešeny otázky širší. Druhý návrh je určitá perspektiva účinnosti, kterou bychom měli eh, vnímat, že eh, jde o to, abychom ty kapacity využívali co nejefektivně. Za třetí, pokud se chceme dostat ke klíči toho problému, musí být zahájena diskuse o budoucnosti suverenity v, obrati, eh, v obraně. Je to autonomie, anebo je to kapacita, kterou chtějí mít? A pokud je to o té vojenské kapacitě, jak potom přenášet tu suverenitu a na jaký orgán? A potom poslední doporučení eh, vytvořit nebo vzít si za úkol revizi evropské eh, obrany zmapovat současnou evropskou obranu, jaké jsou příležitosti ke spolupráce. To by měla být veřejná debata, nikoli za zavřenými dveřmi v Evropě o tom, jaká je eh, budoucnost evropské eh, obrany jako takové. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Malinku, a nyní pan Alex Nikol, máte slovo. Uh, um- Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji vám především za pozvání eh, k tomu, abych se vyjádřil ke zprávě doktora Melinga. Eh, poté, co jsem si vyslechl eh, jeho zprávu která eh, skutečně eh, je určitým rozčarováním. Bych rád byl řekl, že mám i dobrou zprávu, ale bohužel eh, tak tomu není. Když hodnotíme spolupráci v oblasti obrany, vidíme, jak důležitá jeho studie je, protože skutečně šlo o velmi inteligentní a tvůrčí myšlenku, která se týká sdílení a združování zdrojů, prostě prostředků, mm, ale zároveň tato myšlenka ve svém uplatňování postupuje velmi pomalu a to eh, samozřejmě eh, nám nedělá radost. Ukázalo se, že se nám nepodařilo zlepšit obrané schopnosti Evropské unie. Teď vidíme, že takový proces dola směrem nahoru i s multilaterální facilitací má také pouze omezený prostor pro úspěch. Já se vyjádřím stručně k té studii a pak pohovořím o tom, proč spolupráce v oblasti obrany je důležitá a proč bychom měli vytrvat v těchto iniciativách. Ten důvod je velmi podstatný. A zcela jistě nejsem sám, kdo si myslí, že bezpečnost Evropy je křehčí dnes, než byla po mnoho let dříve. A samozřejmě máme zhruba 400 zdokumentovaných projektů, jak pan kolega říkal, a některé z nich eh, určitě eh, vedou k účinným eh, schopnostem. A vím, že se tedy eh, řada lidí snaží o dosažení účinné spolupráce v oblasti obrany, ale myslím si, že je podstatné vytvořit důvěru. A to je zásadní. A také musíme eh, využít příležitosti poučit se ze zkušeností dalších zemí, které se věnují této spolupráci. Ta spolupráce je něco, co musí být využito a rozpracováno dále. A samozřejmě nějaká verze sdílení a združování prostředků do budoucna nutná bude. Ale klíčovou překážkou na této cestě je napětí mezi národními prioritami, ochranou svrchovanosti na straně jedné a potřebou zajistit účinnou obranu proti dnešním hrozbám. A tady je velmi těžké nalézt rovnováhu. Na jedné straně eh, členství v EU dává každé zemi výraznější hlas na politické scéně, než by měla normálně ať už jde o obranu, hospodářství, spravedlnost. E, členství je, je také určitým klubem a členství si žádá také částečně obětovat národní svrchovanost. Já si myslím, že lidé v Evropě to chápou a jsou připraveni to akceptovat, ačkoliv samozřejmě najdeme také euroskeptiky ve většině zemí, včetně mé domoviny e, ale obecně e, v oblasti obrany je oběť na poli svrchovanosti velice těžko učinitelná, protože je to záležitost národní historie, národní hrdosti. Je velmi obtížné vzdát se národních schopností a spolehat na jiné země, eh, že mě uchrání v případě krize. Ale musíme postupovat racionálně, hm, pokud chceme své země chránit proti dnešním hrozbám. Jsme v situaci, kdy evropské také výdaje na obranu klesly o téměř 20 od doby studené války, zatímco náklady na udržení obraných schopností rostou. Faktem je, že žádná země si už dnes nemůže dovolit ehm, vytvoření kompletní a úplné obrany. Ehm, a většinu krizí na světě dokážeme zvládnout jedině ve spolupráci. Ehm, a to už jsme také mnohokrát udělali. Jsme vzájemně eh, jeden na druhém závislí. A to si musíme výslovně uvědomit. Pokud spolupracovat nebudeme, každá země jednotlivě bude slabší a bude méně schopna kontrolovat svou budoucnost. A o co tedy jde? Spolupráce ve skutečnosti zvyšuje naši kontrolu nad vlastními osudy, osudy našich národů. Zajištění svrchovanosti naopak nabízí pouze iluzorní pocit, že máme věci pod kontrolou a naopak bude ještě pro jednotlivé vlády nákladnější i finančně. To není politické prohlášení, to je jenom záležitost schopnosti jednat. Vůbec ta akce schopnost ta tady nemusí být, pokud nebudeme spolupracovat. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme změnit myšlení na politické úrovni především, ale jak tu změnu dosáhnout? nemůžeme prostě jednou jenom lusknout prsty a eh, udělat to ze dne na den. Ale samozřejmě musíme tuto spolupráci vidět jako silnou, nikoli slabou stránku. Uvědomuji si, že řešení eh, zaváděná z hora, která byla vyzkoušena dříve, kde často eh, na to bývá eh, připodobňováno k USA jako něco, co říká lidem, jak uvažovat, něco takového se neosvědčilo. Základ vždycky bude v národních politických a obraných systémech, které budou mít rozhodovací pravomoc. Znamená to, že jednotlivé státy státy zhodnotí hrozby, které před nimi stojí v daném regionu a mm, určí, jaká obraná kapacita bude potřeba. A dalším důležitým krokem je diskutovat o tom s dalšími. A už nezáleží na tom, zda taková diskuse probíhá bilaterálně v subregionu se sousedy nebo v rámci v EU nebo v rámci NATO. Nejdůležitější je to, že výsledné rozhodnutí posílí schopnost Evropy a jejich národů se bránit. Tyto diskuse se musí zaměřovat na specifické aspekty obrany, konkrétně technologie, systémy zbraní, ehm, struktur a zapojení průmyslu. Důležité je určit, jak spolupracovat, abychom splnili konkrétní obrané potřeby a pak postupovat bez prodlení a bychom tyto potřeby splnili. Ono nestačí říci, že v současné bezpečnostní situaci musíme zvýšit výdaje na obranu. To v praxi nic neznamená. Proč? Protože na co ty peníze vynaložit, to potřebujeme vědět. A jenom pokud zvážíme soubor celých potřeb, dokážeme určit, co daná země nebo skupina zemí eh, musí do obrany vynaložit. Rámec, který mám na mysli, je tedy vlastně sdílení a združování prostředků, nebo takzvaná smart defense, inteligentní obrana, nebo v, eh, smlouva z Lancaster House franko-britská, nebo další obrana z Beneluxu, nebo nizozemsko-německá obrana spolupráce a řada další právě tato ujednání a podob, jim podobná jsou cestou ku předu. Potřebujeme jich více a potřebujeme, aby byla podpořena výraznější politickou vůlí. A za čtvrtá, za poslední, to nás vede k otázce, proč je to zvláště aktuální dnes. Pochybuje dnes někdo o tom, že Evropa stojí tváří v tvář zcela jiné bezpečnostní situaci, než byla ta, kterou jsme zde měli před pouhými 18 měsíci. To je, není to jenom realita asertivnějšího Ruska nebo šíření militantních islamistických skupin, to musíme mít na paměti, ale také nové spojení taktiky, takzvané hybridní vedení válek, jak bylo zmíněno v předchozím zasedání, setkáváme se s novými hrozbami, které jsou blíž k našim domovům a to je součástí změny myšlení, kterou potřebujeme. Evropa se změnila, ale je to také pro nás příležitost, abychom spolupracovali účinněji. Pohybujeme se v novém kontextu, v kterém můžeme diskutovat o schopnostech, strukturách, ale také sociálních opatření, která potřebujeme pro bezpečnost a zvýšení zvýšení vůči a Iráku musíme vést účinnější spolupráci, abychom se dokázali lépe bránit. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Nikol, a nyní zahajuji debatu. Jako první bude hovořit paní Ajala. Děkuji vám, paní předsedající. Nejdříve bych chtěla poděkovat za velice zajímavé úvahy obou dvou expertů. Chtěla bych se vyjádřit k panu Mlingovi. Specifické znalosti, které jste přednese, jsou velmi zajímavé. Poté, co se vyvodilo, že je nutné více sdílet kapacity, ale my těchto kapacit máme stále méně, tak doporučujete spolupracovat s NATEM, tedy NATO a EU. Možná, že byste se k tomu mohli ještě vyjádřit. Abstraktně si dovedeme samozřejmě představit, že spolupráce s NATEM pro případ, že toto rozhodnutí padne, pak by bylo nutné eh, no, vytvořit nové interní struktury, protože do posud každá země spolupracuje s NATO samostatně a potom bychom také se měli podívat na to, co zůstane z takových projektů, jako je Galileo. Já si myslím, že by Evropa měla být schopná vytvořit nové struktury, neboť je třeba, aby také Evropa vyvodila poučení a na tomto poučení budovala dál, neboť neexistuje pouze jenom konveční válka, ale máme mezi tím také problémy, tak říkajíc, doma a nejenom mimo domo. A potom operace Atalanta. Byl to francouzský novinář, který řekl, že tak blízko jsme vlastně nebyli nikdy, abychom pochopili, že musí existovat vojenské kapacity v Evropě. Vždy se stále hovořilo v minulosti o privatizaci, ale to byla spíše katastrofa. A proto se vás ptám, zdali jste vyvodili určitá poučení či závěry z Atalanty a to znamená, to je ta ekonomická část a potom je to také otázka rukojmích. A potom pan Nikol, vy jste spíše vyvodil pesimistické závěry ne, má to spíše také dočinění s tím, že došlo, tak říkajíc, či bude docházet k renacionalizaci rozhodnutí. Já vím, že jednotlivé země se tak říkajíc více izolovaly. Finanční uh, E, krize také vedla k tomu, že se lidé zaměřují sami na sebe a potom celá řada stroskotalých e, operací Irák, Afganistán, Sýrie. My doufáme, že se situace na Ukrajině nezhorší, ale to nikdo neví. A nevím, zdali naši občané by to také viděli tak, že konvenční válka by byla pozitivním jevem, možná, že bychom měli také změnit mentalitu doma, protože tady vzniká větší riziko, že vzniknou tyto, tak říkajíc, nové druhy válek. Vy jste hovořil o tom, že některé projekty docela dobře fungují a tady by mě zajímalo, které projekty jsou zajímavé, ze kterých bychom mohli vyvodit potom dobrou praxi, osvědčenou praxi. Děkuji. Já nyní nevím, pan Tenok? Ano, já budu trošku drzí a vyjádřím se také ke slovům pana Möllinga. Vy jste tady hovořil o inteligentní obraně a potom o sharingu a poolingu. Myslíte si, že opravdu by to mohlo všechno fungovalo, protože tady máme asi 22 členských států NATO, a by mě také zajímalo, zdali někdy někdo našel nějaké rozdíly mezi těmito koncepty, tedy združováním a sdílením a na druhé straně inteligentní obranou. Paní Lösing, děkuji vám. Nejdříve otázka na pana Mölinka. Já bych chtěla předeslat, že já s nacionalismu skutečně nefandím a myslím si, že nacionalismus je jeden uh, z nejnebezpečnějších trendů v posledních letech a také z hlediska 8. května, což je den osvobození, tak si myslím, že s nacionalismem musíme pracovat. Ale mě ve vaší argumentaci a vlastně ve všech prezentacích mi chybí jedna zásadní věc. Nikdo z vás nepožaduje, a e, nezdůrazňuje zvýšení kompetencí Evropského parlamentu. My v tomto výboru, e, kde já již jsem členkou 6 let, tak my jako poslanci jsme posléze informováni o intervencích. To jsou kompetence evropských parlamentů. Potom se kritizují euroskeptici, k ním také nepatřím. Ale jestliže těchto věcí se nezhostíme, když toto nebudeme požadovat, tedy vyšší kompetence Evropského parlamentu, pak nám nezbývá nic jiného. Potom je zásadní, že musíme tady také obhajovat námitky evropských parlamentů. Možná, že máme jiné vojenské možnosti, ale musíme nejdříve diskutovat o evropské armádě, o združování a sdílení. A v této souvislosti já nikdy neslyším, že by také v této souvislosti se požadovalo eh, a důležitější pozice Evropského parlamentu. Mě by zajímalo, zdali máte podobný názor jako já a zdali v této oblasti existují určité úsilí. A nyní otázka na pana Nikola. V tomto výboru se vždy hovoří o finanční krizi v jednotlivých členských státech. Hovoří se o tom, že pooling a sharing skýtá velký potenciál na zlepšení vojenských kapacit a velký potenciál šetření. Generální ředitel generálního štábu Evropské unie, pan generál Vozolzubka, také řekl, že údajně úsporný potenciál sdílení a združování je poměrně nízký. On tady napsal, že vlastně došlo k vystřízlivění na základě studie, která byla zpracována, takže my jsme na základě této studie viděli, že když združíme naše prostředky v rámci rozpočtu 27 členských zemí, pak ušetříme poměrně málo. Co mi můžete říci na tuto namítku? Není možné, že združování a sdílení je takovým naším oblíbeným dítětem, ale nezakládá se tato eh, argumentace eh, zcela na pravdě. Děkuji vám. Pan Zdrojevský, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, mám čtyři konkrétní otázky. První se týká kalkulace. Vy jste hovořili o tom, že 20 obrané kapacity se ztratilo za posledních 20 let. Týká se to pouze finančních prostředků i jiných prvků v systému. Jak to bylo kalkulováno? Sdělte nám, prosím, co eh, nejvíce šlo dolů, zdali to byla obraná kapacita, anebo letecké operace, nebo logistika, kde došlo k největším ztrátám to je moje první otázka. A druhá otázka. Které největší země by měly přidat? A nebo které země se snaží, ale nevede to k žádným výsledkům. Za třetí, možná, že bychom měli také ověřit a prověřit politiku a přístup ke Galileu a uh, Kopernikovi, protože to má být pouze civilní systém. Jestliže máme americké a čínské systémy, tak jsou také tyto systémy považovány za vojenské. Možná, že bychom mohli také zvážit, že v těchto dvou systémech bychom mohli posílit vojenskou složku. A nyní Europo ve Štrasburku. My často slycháme, že eh, tyto jednotky by mohly být aktivnější, ale nedostávají příslušné úkoly. A není pan Kristina. Děkuji. Já především děkuji našim přednášejícím a my víme, že vědecky a také vojensky Evropa, která má 500 milionů lidí, dokáže být autonomní v otázkách obrany, ale to je pouze teoretická e, tvrzení. A praxi se ptám, za prvé, máme opravdu chuť vytvořit skutečné evropské obrané kapacity, které by řešily bezpečnostní aspekty vzhledem například k vývoji na východě Evropské unie. protože například šlo také k tomu, že Mistral se prodal Rusku. A potom tady se také podívejte na to, že velká Velká Británie velice podporovala země ve střední a východní Evropě. Jak bychom mohli tedy vytvořit společnou efektivní obranou politiku. A potom za druhé je to solidarita. To také souvisí s národní suverenitou. Jak můžeme zdůvodnit člen, jak mohou čl, můžeme zdůvodnit členským státům, aby předali část ve suverenity EU, například v oblasti zbrojního průmyslu. Protože u nás v Rumunsku máme již pouze malý zbrojní průmysl a přitom víme, že bychom opravdu v některých případech měli rychle reagovat. A jak chceme sdílet kapacity a tyto kapacity také udržovat, ale potom jak to bude vypadat také s rozmístěním našich obraných kapacit, protože tady víme, že existují pouze dvě lokality v Evropě, které jsou nejnebezpečnější. To je východ a jich Evropy. Tady se nedá dlouhodobě a pomalu rozhodovat, ale je třeba rychle reagovat na rozvějící se krize v těchto ohniscích. A potom na závěr rozpočet. Vím, že združování a sdílení nám umožní snížit výdaje na hlavu, ale Rumunsko se nyní rozhodlo zvýšit vojenský rozpočet, ale Evropská komise toto rozporovalo a Rumunsko, Polsko a další baltické země se nalézají v dramatické situaci, protože e, ruská politika není žádný vtip je to vážná věc. Jestliže chceme e, postupovat rychle, pak také musíme spolupracovat plně s NATEM. Jestliže budeme mít vlastní obrané kapacity, tak přesto přeze všechno budeme muset e, se spoléhat na kapacity NATO, které jsou nyní například také v baltických zemích. Takže Rumunsko, Polsko, eh, baltské země počítají s NATO a spoléhají se na, na NATO. Proto je třeba zapojit všechny státy a jasně říci, že solidarita není jenom teoretické slovo, ale musí se prosazovat v praxi. Neboť některé středoevropské země jsou téměř frustrované tím, jak někteří naši uh, kolegové si o nás myslí, že jsme pouze posedlí ruským nebezpečím, ale tak tomu není. My potřebujeme opravdu eh, tuto bezpečnostní otázku naléhavě řešit. A nyní pan Galer, děkuji vám. Omlouvám se že dnes dopoledne jsem se nemohl rozpůlit a proto jsem si nevyslechl všechny přednášky. Doufám také, že je dostaneme písemně já si myslím, že si musíme také uvědomit, že otázka pooling a sharing pochází z období, kdy aktuální ohrožení neexistovalo. To znamená, že to přichází z období, kdy jsme měli pocit, a to stačí, že když určité nedostatky společným využíváním odstraníme, či nabízením nových kapacit eh, odstraníme. Já si myslím, že dnes už tomu tak není. A přesto bych řekl, že tady eh, ten název říká, proč bychom měli pokračovat v našem úsilí. Ano, já jsem velice pro ale i tady potřebujeme koordinaci na evropské úrovni, protože nemůže mé přenechat členským státům, aby definovali své vlastní nedostatky a potom jsme hledali ještě dalšího, který mu se nedaří zrovna dobře, potom ty prostředky dáme dohromady a uvidíme, jak to půjde dál. Já si myslím, že tak to nestačí. My musíme opravdu mít efektivní politiku a oficiálně potřebujeme také monitoring toho, co máme k dispozici. Já mám pocit, že ta takovýto monitoring existuje, ale zatím to není oficiální dokument Evropské unie. Až budeme vědět, co máme, tak budeme také vědět, co potřebujeme. Potom z tohoto přehledu můžeme zjistit, co bychom mohli sdílet či združovat jako přechodné řešení. Ale celko je, se domnívám, že pooling a sharing je pouze druhé nejlepší řešení, které vzniká ze situace, že všeho vlastně máme příliš málo. A proto si myslím, že to může být pouze přechodné řešení směrem s efektivnějšímu využívání veškerých našich kapacit a možností. A proto jsem velice pro ten přístup, abychom e, dělali více společně, plánovali a také nakupovali a také společně cvičili a potom pooling a sharing bude součástí tohoto celého projektu, ale nemůže to být řešení veškerých deficitů. Právě proto, protože výzvy na východě a jihu se velice změnily. Jako přechodný krok ano, takže lépe, lepší koordinace na evropské úrovni, ale nemůže to být od, celková odpověď na veškeré výzvy. Děkuji vám a nyní kolega Kuzo. Bohužel bez mikrofonu. Ano, hovoříme o evropské obraně. Já si myslím, že my sami si dáváme vlastně svoji překážku. Když bylo vytvořeno NATO jako evropský pilíř, tak se vytvořil projekt, který stále více omezuje suverenitu. Neexistuje žádná e, nezávislá obraná politika a právě proto to všechno špatně dopadá. Minulý týden jsme navštívili Eurocop a tam jsem pochopil, že do roku 2020 buď to bude vytvořena rych, eh, jednotka rychlého nasazení NATO, anebo to převezmou USA a tím vlastně skončí evropská obrana. Nesmíme si nic namlouvat, nesmíme si nastavovat sami sobě nohu. A nyní k Galileu to byl takový přívěšek systému GPS, ale tady jsme na tom viděli také naše vlastní nedostatky. Ale já si někdy myslím, že bychom tyto nedostatky si měli ponechat. Vlastně by tady byly kapacity a možnosti Evropské unie, ale tak daleko se vlastně nesmíme dostat. Dnes se hovořilo hodně o nebezpečí, ale novou pozici USA Pacifiku a jinde eh, také vzniká nebezpečí. A tady se nadále vytváří překážky proto, abychom si nerozuměli se svými sousedy. To jsou, jsou všechno dopady expanzivní politiky USA. My jsme také hovořili o suverenitě. A také zde často slýcháme, že máme od Eh, postupovat stále více suverenity. O tom se hovořilo i na Evropské radě. A tady máme článek 296 o způsobu práce EU. 336 však garantuje suverenitu ve strategických záležitostech. Já nevím, co bych měl poradit. Já bych neřekl, že bychom měli odevzdávat více suverenity, abychom byli malou figurkou na šachovnici, se kterou se dá hýbat. Pan Schaffhausen. Děkuji vám mnohokrát. Chci vám připomenout eh, pořad jednání. Normálně se přihlašujeme k tomu, abychom se mohli vyjádřit na základě členství v naší politické skupiny, ale uvědomme si, měli bychom sledovat stejná pravidla, jako dodržujeme ve Štrasburku na plenárním zasedání. Ne, ne, nejsou tady žádní eh, podposlanci, že toto je podvýbor, ale já bych rád zmínil, že tak jsem ve výboru pro zahraniční věci a normálně se předsednictví výboru eh, chová tak, jak by měl dodržovat jednací řád. Tedy jak je možné, že někdo, kdo se nepřihlásil, si může vzít slovo. Eh, a pokud někdo eh, hovoří víckrát, tak by eh, také měli mít příležitost hovořit další. A chci reagovat na diskusi. Já jsem velice rád, že tedy dostali slovo kolegové a nemám eh, k tomu, co kolega teď je řekl, mnoho co dodat. Eh, do značné míry sdílím jeho názor. Eh, v roce 92-93 jsem spolupracoval s Michel Barnierem, s Michel Alio Marie, abychom konstituovali pan Evropu Francie a bojovali jsme za Evropu obrany. A tak to obraná Evropa by měla fungovat nezávisle, jakožto velmoc. To je něco, pro, o co jsme usilovali. Ale dnes zjišťujeme, že Evropa je zcela závislá na Spojených státech amerických. Je to Evropa bezmocná a co je ještě závažnější, Evropský parlament. Já jsem věřil v Evropu, ale už nevěřím v instituce Evropské unie. Eh, Evropský parlament už není instancí míru, ale je to eh, nástroj státu jako Polsko, Litvy, Estonska, aby vedli válku. A to je naprosto nepřijatelné. Jak eh, si dovedete představit podmínky, v níž Francie se podílí na těchto otázkách? Měli byste říci, ano, jste nezávislí, ale měli bychom opustit tuto, vál, tuto Evropu války, kdy se některé země stávají jenom prodlouženou rukou Spojených států, aby vedli válku. A toto nemůžeme přijmout. May I? Because I think my country was mad. Já bych ráda zareagovala, protože bylo zmiňováno Polsko. Za prvé bych chtěla eh, odpovědět na vaší stížnost, pokud jde o udělování řečnické doby, když jsme začali dnes eh, ráno velmi brzo, tak tady skoro nikdo nebyl. A já jsem vysvětlovala panelistům, že probíhá hodně schůzí, hodně zasedání a že je velmi obtížné načasovat eh, a dát prostor všem, aby se vyjádřili. A myslím si, že to dělám spravedlivě a pokud se eh, spletu, pokud pochybím, tak se eh, omluvím. Ale tato diskuse byla obtížná, protože jsem, dala jsem slovo panu Galerovi, který je koordinátorem a pak tady byla celá řada přihlášených, kdy bylo obtížné ten seznam uh, uspořádat a je to těžké, když uh, jednotliví poslanci přicházejí a odcházejí průběžně. Uh, je to prostě tak. A dále já bych ráda nechtěla poslouchat tomu, eh, co zde říkáte eh, jako Polka, která tady sedí, že totiž to, že Polsko chce vést válku. Eh, prosím, buďte tak laskav a pokuste se zmírnit svá vyjádření. ve světle toho svá vyjádření, kterými hájíte zemi, která je jasným agresorem. My máme právo na svá vyjádření podle eh, smluv, které jsou podepsány, včetně pode, včetně eh, včetně vaší země, která je podepsala. Chceme, abychom zde pozitivně přispívali ke společné obrané eh, politice. Já souhlasím s panem Bustinaro, že v těchto obtížných eh, dobách je potřeba, abychom vnímali na to jako eh, naše hlavní zdroj naší společné obrany, ale jsme také připraveni diskutovat eh, o tom a přispívat k Eh, evropským iniciativám. My nechceme vést válku. Polsko podpořilo francouzskou žádost o to, abychom se pokousi, pokoušeli nastolit eh, eh, mír v jiných částech světa, které jsou části francouzské, převážně francouzského zájmu. Takže prosím, buďte skutečně obezřetný, opatrný, pokud jde o tato vyjádření. Chtěla bych také zareagovat. Pane Galery, vy jste také se chtěl ještě vyjádřit. Já bych se rád vyjádřil, protože to považuji to, co zaznělo za velmi eh, urážlivá a já rozhodně nejsem ze strany nebo eh, země, která by byla nějak eh, eurofilská, jsem spíše realistou, ale mám pocit, že jsem trochu zneužíván jako britský po- poslanec a který má ovšem povinnost, abych eh, vyjádřil podporu polským a baltským eh, kolegům. Eh, pokud chceme mír, musíme se připravit na obranu a my tudíž musíme se takto připravit, abychom odradili pana Putina. Já jsem ze země, kterou jste sice neuvedl specificky, ale jsme jadernou velmocí a jsem rád, že náš ministerský předseda pan Kameran vyjádřil solidaritu polským a baltským kolegům na radě. Musím toto říci a chci abych takto byl i veden na rozdíl od zástupci národní, zástupců Národní front ty eh, francouzské, kteří, eh, kteří podporují Putina a jejich strana také získala půjčku od ruské banky a to byste měli říci na eh, pokaždé, když vystupujete, že vaše strana je podporována ruskou bankou ve Francii. Díky bohu, že moje země nebyla tak ústupná agresi Hitlerově za, Hitlerově za druhé druhé světové války. Dobrá, pan Molling, máte slovo. E, děkuji. Já se pokusím. Já se musím omluvit, ale e, musím se omluvit e, kolegům za tu Eh, nezdvořilost, mám zdravotní problémy, musím se omluvit eh, a mám také ještě další závazky během oběda, tak se musím kolegům omluvit za nepřítomnost. Eh, děkuji. Já se pokusím zareagovat a to tak, že združím vaše otázky a pak budu sdílet s vámi své odpovědi. K otázce vztahu EU-NATO tak jak jsem se pokusil vysvětlit, eh, ty struktury obě fungují jenom eh, na tom, co jsou schopné učinit eh, členské země, protože většina těch kapacit je v rukách členských států. Musí, máme tady, tady stejné společné problémy. Není to jenom v těch dokumentech, které uh, by se měly objevit. A když se podíváme na to, je to vlastně sdílení zátěže, sdílení nějakých úkolů. Eh, eh, ne, v NATO jsou členské státy EU a Spojené státy. Hlavně ta podpora, která jde ze strany Ameriky, je stále velká. Co, jak může tedy na sdílení té zátěže přispět i EU, protože my nebudeme eh, nikdy schopni dosáhnout stejné úrovně, jako jsou vklady eh, Spojených států. Ale co můžeme udělat, jak přispět k vlastní bezpečnosti, když se podíváme na jednotlivé členské členské státy, ty velké, Německo, Francie, Velká Británie, co mohou tyto eh, eh, tyto státy nabídnout ve srovnání s USA, je to skoro nic. Vy jste zmiňovali správně Atalanta, to je příklad toho, co může udělat Evropa a co, jak málo mohou udělat členské státy, jak těžké to bylo pro námořnictvo, které, aby uvedlo jednu loď do permanentní uh, funkčnosti. Takže vidíme, že to je zcela nedosažitelné po, pro jednu, jedno námořnictvo, ale pokud se spojíme, uh, můžeme vytvořit tedy tu žádoucí trvalou přítomnost pak jsou tady politické důvody pro užší spolupráci EU NATO. Eh, máme klíčové strategické partnery z, po, eh, z pohledu na to Finsko a Švédsko. Ty by měly být zapojeny politicky i eh, vojensky kvůli problémům na východě. A jak toho dosáhnout lépe? když nemůžeme, když to není institucionálně, tak toho můžeme dosáhnout přes politické projekty projekty eh, Evropské unie. Finsko a Švédsko se pak mohou účastnit eh, v těchto operacích v těchto operacích, v procesech, ve vytváření standardů a i v situaci podle článku 5 eh, pro NATO by bylo eh, prospěšné, aby mohlo například zapojit i finské a švédské eh, síly. A je tady celá řada dalších argumentací pro větší spolupráci NATO a EU. Když se podíváme na ten širší bezpečnostní eh, obrázek, vidíme, že se EU a NATO mohou podpořit, zejména v oblasti třeba té hybridní bezpečnosti a hrozeb Jaký je rozdíl mezi sdílení a združování a smart defense? Velmi jednoduché. Na to bylo překvapivě tvrdší v tom, co je potřeba, protože na to tlačilo nejenom na to sdílení, ale také na priority. A to znamená specializaci. Eh, v vzdát se té u různých eh, kapacit, ale jenom se specializovat. Takže na to bylo eh, ochotno jít touto cestou specializace. A to je zase navázáno na otázku suverenity, což znamená eh, vzdát se té myšlenky mít plnou kapacitu vojenské vybavenosti, což si nemůžou členské státy uh, dovolit. Paní eh, Lezing, já jsem vděčný za vaše vyjádření, eh, co se týče zapojení Evropského parlamentu a jeho úlohy. To je skutečně diskuse, kterou potřebujeme a pokud jsme ochotni vzdát se části suverenity ve, ve prospěch parlamentu či meziparlamentní konferenci, kde je tedy kde potom bude ležet ta suverenita, v jak, kde se bude soustředit. A to je diskuse mezi Evropským parlamentem, národními parlamenty a uh, eh, mezi parlamentními schromážděními. 16 zemí má parlamentní účast při zahájení těch uh, Eh, vojenských eh, operací a 16 parlamentů se, se také eh, účastní rozhodování o těch veřejných zakázkách vojenských, takže je tady potřeba zapojit národní parlamenty a nalézt cestu, jak podpořit evropské operace a evropské kapacity. Toto jsou zatím vnitrostátní debaty na, debaty na národní úrovni. Pokud se podíváme na Evropu evropskou armádu, máme tady britskou debatu, k tomu máme německou, ale není zde žádná meziparlamentní diskuse k tomu s málo, několika málo výjimkami. Nizozemsko začalo takovou iniciativu a začalo hovořit nizozemský parlament se o tom diskutuje s jinými parlamenty evropskými a to permanentně. Byla tady eh, otázka studie vojenského, mm, vojenského personálu evropského eh, vždycky se zmiňují často výsledky studie, ale já tu studii nejdřív chci eh, vidět, než budu ochoten použít ta čísla, která jsou tam uváděna, protože se domnívám, že to je nějaká důvěrná studie, eh, která je eh, vedena v rámci některé konkrétní evropské instituce těch 20 škrtů či ztrát, které zde co to znamenali. Je to eh, celkový počet eh, vojáků, které jsou evropské státy připraveny rozmístit, jakož i jejich formace, kolik brigád máme schopnost eh, nasadit, protože to nám vypoví něco o složitosti v vojenských situacích, do kterých jsme ochotni přispět. Nejde jenom o počet vojáků, kteří mohou být nasazeni do boje, ale jde, to, tak jde také o tu architekturu velení a řízení, logistiku a další věci. A to vše se snižuje, ale v rámci těchto čísel jsou tady velké otázky. Vy jste zmiňoval logistiku a to je takové nezajímavý, nikdo eh, zde o číslech nechce hovořit, všichni chtějí čísla stíhaček a leteckých věcí, nikoli e, to, jaké je zabezpečení to logistické či, e, či týlové. To je velmi technická už záležitost e, otázka, zda existuje skutečně evropská obraná kapacita a ochota ji budovat. Tady je malý článeček, který jsem napsal před několika týdny, který měl takový eh, chytlavý titulek Evropská armáda se blíží, ale ne kvůli tomu, že by tady byla ta vůle. Ono se to opravdu děje, i když si členské státy rozhodují eh, vnitrostátně, nedávají na to peníze. Pokud chtějí mít armádu, musí na to dát eh, peníze. 25 let společně mm, mm, bojujeme, máme společné evropské struktury. Evropská armáda existuje, podívejme se na Balkán, Severní Afriku, Afganistán. Všechny, všechny tyto operace e, ne, by nebyly možné pouze je, ze strany jedné země. Platí to i po, pro francouze, i když byli sami na Mali, přizvali po několika týdnech rychle Brity a, a Němce, aby zde byla dostatečná skutečná podpora, takže již tady není nezávislost v té obraně. Jediná otázka, která je na členských státech, je otázka, zda jsou ochotny eh, řídit tento proces, rozhodnout se, které kapacity chceme zachovat a kterých se chceme vzdát. Nejde, není o to vzdát se česk, vlastní armády jednotlivého státu. státu jde o e, to vlastně tu, to, to už to vlastně by nas, již nastalo. A jak takové e, potřeby uspokojit? Jaké jsou možnosti a jaké nejsou možnosti? Pokud si myslíme, že 28 národních armád je možnost, je to iluze. Není. Není to, ilu, je to, není to možnost ani do budoucna, i kdyby bylo více prostředků. Pokud jde o ty uh, finanční prostředky, to, co říkal pan Galer, sdílení a združování je určitě eh, takové to řešení první pomoci, ale pro budoucnosti bychom neměli opakovat minulá selhání, kdy to říkáme, budeme vše dělat eh, mezinárodně, ale zároveň škrtáme. A pokud tedy se objeví, se dá, přidá více prostředků, Neměli bychom opakovat ta e, selhání z minulosti, to znamená utratit ty prostředky také na národní úrovně, ale měli bychom je efektivně utratit společně e, s těmi partnery. Já myslím, že tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, pane Nikolsi, máte slovo. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo, co kolega řekl, zvláště eh, v tom smyslu, jak již fungujeme eh, o nezávislosti. Já zmíním několik aspektů a budu reagovat na položené otázky. Musíme mít na paměti, že hovoříme o Evropě a každý stát tam má v rukou vlastní osud. Ale když hovoříme o svrchovanosti, nejde o to, abychom se vzdali své svrchovanosti ve prospěch Spojených států amerických nebo ve prospěch Severoatlantické aliance nebo EU. Hovoříme o vzájemné důvěře, eh, pokud jde o svrchovanost. A eh, skutečně eh, jsme daleko, již ušli již se objevila řada snah o spolupráci a řada z nich byla úspěšná, jinak bychom neměli například evropské eh, útoč, evropský útoční letoun eh, a další systémy. A dnes jsme v situaci, že výdaje na obranu klesají. Možná se dotkneme dna, ale v každém případě eh, tyto výdaje klesají a to eh, samozřejmě schopnosti snižuje. A není to ale mimochodem jenom v důsledku krize z roku 2008. My jsme již předtím zaznamenávali podstatný proces pokles ehm, obraných rozpočtů a bylo to přirozené, protože v té době nebylo mnoho hroze, respektive Evropané se necítili nějak ohroženy. Bylo proto logické, že eh, politici se rozhodli investovat do jiných oblastí než do obrany. Pokud bychom měli zvažovat účinnější spolupráci, Eh, účinnější vynakládání finančních prostředků, tak aby tyto prostředky byly ve prospěch nás všech. Eh, potřebujeme samozřejmě politickou vůli, politické eh, angažování se. Tady zazněla slova o Evropském parlamentu. Ano, samozřejmě, já hovořím o tom, aby se parlament politicky angažoval, ale týká se to jak Evropského parlamentu, tak parlamentů národních ta angažovanost je nezbytná, aby probíhala veřejná diskuse o našich potřebách v oblasti obrany. Tak, aby politikové politikové, kteří třeba sedí v Bruselu, ale uvědomme si, volí je voliči v jejich eh, domovských zemích. Uvědomme si, že tu diskusi vedou ze svých zemí sem do Bruselu, ale také obráceně ehm, přispívají eh, na domácí politické scéně tím, co se projednávalo v Bruselu. Je to tedy dvousměrný proces. A ke stejné záležitosti bych si dovolil ještě doplnit. Pokud má dojít k zásadnímu obrat limitu eh, ve výdajích na obranu v Evropě. Musí to vycházet z pocitu ohrožení. V tom smyslu, že situace se změnila a nemůžeme pouze říci, že se situace změnila, potřebujeme vynakládat více na obranu. To nestačí. Eh, lidé o tom musí být přesvědčeni a zjevně přesvědčeni zcela nejsou. A jak říkám, jde také do podstatné míry o zachování svrchovanosti a akceschopnosti. A také tady Eh, si uvědomujeme, že o čem se zde hovoří, již funguje, se, eh, celé jistě se shodneme na tom, co se děje na Ukrajině, nějakou dobu trvá, než projdou politické procesy v jednotlivých zemích. Samozřejmě některé země se cítí zvláště ohroženi. Eh, my jsme slyšeli od rumunského poslance, ale musíme být schopni vydat takové poselství v tom smyslu, že státy, které jsou ohroženy, nezůstanou osamoceny. Ehm, hovoříme o vzájemné obraně. Severoatlantická aliance má zásadní úlohu v tomto, ale musíme také zvažovat, zda opatření, která jsme přijali, abychom se vyhnuli budoucím ruským akcím, jsou dostatečná. Ehm, musíme je tedy neustále přehodnocovat. A myslím, že to je v podstatě všechno, co jsem chtěl říci. Děkuji mnohokrát. Já jsem jenom chtěla dát ještě příležitost kolegům, zda mají nějaký diskusní příspěvek. Pan Galer, prosím. Já budu jenom stručný eh, k těm posledním poznámkám pana Nikola. Eh, pane Nikol, když jste řekl o suverenitě, svrchovanosti, znamená to, že sdílené nebo združené eh, vnímání svrchovanosti znamená, že můžeme získat tuto kritickou eh, hodnotu, tedy že jedině to sdílení a združování prostředků nám umožní vykonávat svá eh, svrchovaná práva? A nebo to znamená, že jde o nějakou rozdrobenou svrchovanost, která možná náhodně bude eh, vést ke konkrétnímu rozhodu- rozhodování. Pan Zdrojevský, budu velmi stručný. Já jsem nedostal odpověď na svoji otázku k satelitním systémům a k možnostem je využít pro zdokonalení obrany. To byla první věc. A za druhé chci poděkovat naší paní předsedkyni, paní Fotize, za reakci na vystoupení člena Národní fronty. Já myslím, že to bylo zcela na místě. Děkuji paní předsedkyni, že se zhostila toho úkolu, který bych jinak vzal na svá bedra. Já děkuji kolegům za vystoupení. Děkuji. Děkuji a nyní bych ráda položila otázku svrchovanosti versus e, jiného vnímání svrchovanosti, tedy e, svrchovanosti jakožto akceschopnosti. A ráda bych tu otázku položila konkrétně panu doktoru Melingovi, respektive oběma pánům, a e, kteří se tomuto tématu věnovali. všechny. Bilaterální a tím spíše multilaterální dohody eh, odkazují na význam svrchovaných států a vždycky to znamená sdílení suverenity. A když hovoříme o iniciativách NATO na straně jedné a evropských iniciativách na straně druhé. Nejde jenom o nějaké srovnání těch iniciativ a jejich úspěšnosti, ale musíme být schopni také diskutovat o tomto důležitém tématu, jak naše zapojení vnímat v evropském kontextu, jak definovat nezbytnou úroveň sdílené svrchovanosti oproti jiným závazkům, e, což je také důležité. Například povinnosti vůči smlouvě. A problémem je, že řada členských států je také členskými státy NATO. Souhlasíme také e, s tím, co jsou hrozby v současné době, včetně vedení hybridních válek. Chceme fungovat účinněji a na to do značné míry tak to učiní jedná, když hovoříme například o válku propagand. Netýká se jenom Ruska nebo islamského státu, ale máme další kteří takto vedou tu válku na Severoatlantická aliance certifikovala centrum eh, excelence po té, co byla, eh, byl, eh, které vzniklo v estonské agentuře v Talinu, té, co byl zjištěn bezpečnostní incident, vzniklo tedy toto Centrum excelence pro boj proti kyber útokům, eh, to bylo i na základě hodnocení z Rigy. A to jsou velice důležitá témata. My se snažíme je sledovat v tom evropském rámci, ale kdykoliv toto téma zmíníme, musíme vždycky dodržovat rovnováhu mezi eh, eh, tím, co postoupit jiné organizace a co si ponechat ve vlastních rukou a Eh, slova, která tu zazněla, byla velice důležitá. Když eh, se podívám na situaci eh, v členských státech a na způsob, jakým řeší tyto problémy, samozřejmě hlas pana Schaffhausera neberu rozhodně jako hlas hlavního proudu, ale nedovedeme si dnes představit, například eh, mírotvorné mise, které by byly vyslány na Ukrajinu. Vždycky hovoříme pouze o um, dostat, dostatečnosti formátu jiných organizací, myslí od jiných organizací, zatímco v jiných oblastech eh, takové výhrady nemáme. I přesto, že Ukrajina eh, tento typ akcí eh, žádá, požaduje o je a v mnoha zemích, konkrétně v mém regionu, eh, je ta situace vnímána jako hrozba. Jsme také e, přesvědčení, že i Gruzie byla součástí toho e, scénáře, nejenom tak zdáleného, jako Možná to před, tomu předcházelo nějaké hybridní vedení války a my musíme nyní zhodnotit, zda třeba se e, i v našich zemích neobjevují nějaké stopy hybridní války. A je to velké dilema. Souhlasím s tím, že opravdu e, musíme sdílit a združovat prostředky. Protože jedině tak dokážeme stát úspěšně tváří v tvář těmto úkolům a těmto hrozbám. To samozřejmě znamená, že zcela jistě e, také ti nejmocnější se připojí k NATO, ke Spojeným státům a je na nás, abychom také přispěli k financování kolektivní obrany. A logicky si to také přejeme. A řada členských států začala svůj rozpočet na obranu navyšovat. A veřejné mínění si uvědomuje, že je nezbytné financovat víc. Ale dilema v souvislosti se Severoatlantickou aliancí eh, zde existuje. Nesmíme na to zapomínat. Musíme vždycky zvažovat, jak jsme úspěšní my, jak je úspěšná Severoatlantická aliance a musíme také najít eh, platformu pro širší diskusy o těchto tématech. Chcete reagovat? Um, I hope to... Ano, doufám, že to dokážu takto z rukávu vysypat a vyjádřit se ke Galeovi a Koperníkovi k těmto dvou programům. Já si myslím, že oni opravdu využívají kapacit dvojího užití, takže by je určitě bylo možné využít. Ty tyto e, systémy lze využívat jak pro vojenské účely, tak i pro civilní účely, například v případě záplav a podobně, ale dále se k tomu už nechci vyjadřovat, protože to je, doufám, takový způsob, jak dokáže uniknout z té otázky. E, bohužel akademici mají také své limity a nemohou se vyjadřovat ke všemu. A nyní k suverenitě a k NATO. Já si myslím, že je dobré, když vidíme tyto dvě instituce jako dva orgány a obě dvě organizace mají své problémy, protože je v podstatě řídí členské státy. Takže příspěvky 22 eh, zemí, které jsou jak členy NATO, tak i členy EU, jsou vždy příspěvky k evropské obraně, ať se to odehrává v jakémkoliv rámci. Když začneme diskutovat o efektivní obraně těchto dvou členských zemích, tak tady máme šest členských zemí, kde musíme e, udělat jakousi e, nový vstup, ale můžeme minimálně zahájit debatu. Ale když nyní diskutujeme o suverenitě, tak to je spíš problém, že vnímáme to tak, že vlastně nevíme, k čemu to povede, jak eh, by, co, jak by to dopadlo, když bude potom převedena část suverenity a kdo vlastně ji potom převede. My máme společné základy, například také si předáváme e, části suverenity v e, finančních otázkách, ale z politických důvodů si myslím, e, že právě Evropský parlament není tím aktérem, který může zadat studii o společné evropské armádě a podobně. A možná, že takovou studii by mohl zadat někdo jiný, ale v každém případě tato taková takováto rozprava o společném využívání kapacit se musí odehrávat. A tady nemusíme začít, začínat od nuly. Určité modely a vzory již máme. Možná, že by členské státy mohly dávat dohromady a sdílet určité kapacity, kterými nedisponuje NATO. Takže jestliže bychom postupovali podle článku 5, pak se v tomto rámci mohou e, podílet všichni. My musíme zabezpečit, aby institucionální překážky se nestaly překážkami pro obrané akce v Evropě. A nyní pan Nikol, chtěl byste s námi také sdílet své názory? Ano, já bych se chtěl vrátit k otázce fragmentované suverenity. Já tady nechci hovořit o vzájemné důvěře. Jestliže důvěřujete svému sousedovi, pak samozřejmě budete silnější. Ale pak by tady měl být jakýsi větší multilaterální dohled. O tom jste se také zmínil. A já si myslím, že k tomu dochází. A to také souvisí s tím, že vlastně EU e, vytváří či dozoruje společné sdílení a mm, združování prostředků ale toto jsou projekty, které spíše jdou ze zhora dolů a ty vám mohou na pomoci, abyste své obrané zdroje využívali účelněji. Předtím se také hovořilo o úsporách, které nebyly tak velké. Mm, a tady nejde pouze o šetření peněz, ale jde především o získání lepších a efektivnějších kapacit. Jestliže se vyhnete například duplikátům komunikaci eh, dvou sousedních zemí. Když se dvě země rozhodnou, že jedna bude dělat to a druhá ono, tak už je to krok vpřed u, při efektivním vynakládání prostředků. A pokud se týče otázky, různých rolí NATO a EU, tak já si myslím, že v EU a NATO eh, již eh, mají různě formulované zakládací dokumenty. NATO má definovanou obranou roli a eh, na tom se podílejí také členové NATO. Já si myslím, že libýský příklad byl velice jasný. Tady bylo rozhodnuto, že na to eh, bude použito pro tuto operaci, i když některé země se této operace neúčastnily, dokonce se s ní nesouhlasily. Já jsem Brit a proto se vždy snažím hledat eh, konkrétní praktická řešení a snažím se vyhnout byrokratickým aspektům. Jde o to, abychom se všichni společně docházeli eh, efektivněji bránit. Když si přečtete zprávu Kristiana o združování a sdílení, tak eh, já jsem si říkal, tady se neustále hovoří o evropské armádě. Eh, to je nesmysl, protože my nedokážeme uskutečnit efektivně ale ani malé projekty. Ale když se podíváte na ten širší rámec, Eh, například, že všichni spolupracujeme v rámci těchto operací společně. Například všichni vysíláme různé jednotky, ale všichni v terénu bráníme Evropu pak musím říci, že již jsme se dostali o kus před. A nyní otázka je, jak to budeme dělat co nejefektivněji, jak budeme nejefektivněji využívat peníze našich daňových poplatníků. Ano, já si myslím, že nyní bychom opravdu mohli udělat tečku za oběma prezentacemi. Myslím si, že to bylo dobré rezime našeho jednání a musím říci, že rozprava byla poměrně živá a ukázala, že tato témata jsou velmi důležitá, že je třeba řešit a zabývat se jimi ve složitých dobách a myslím si, že o těchto tématech budeme dále diskutovat. Všichni poslanci Evropského parlamentu dostanou v nejbližší době rezime tohoto slyšení. Já bych také chtěla požádat panelisty, aby nám poskytli své písemné příspěvky či příspěvky písemně a na vyžádání je samozřejmě poskytneme také vám poslancům. Já bych chtěla poděkovat oba dvěma panelistům, jejich prezentace byly nesmírně důležité. Já děkuji všem účastníkům za jejich účast a e, zvu vás také na odpolední schůzi, která bude stejně tak zajímavá jako doposud. Děkuji vám.